Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré dopoledne. Začněme, prosím. První bod na pořadu jednání, bod číslo 9. Tam se jedná o, té o tu takzvanou reciprocitu ve zadávání veřejných zakázek. E, minule jsme si vyslechli prezentaci pana zpravodaje Kasparyho a máme dnes první výměnu názorů, takže Dejme slovo panu zpravodajovi, aby odprezentoval svůj písemný pracovní dokument, který máte před sebou a poté můžeme začít diskutovat samozřejmě s přispěním komise. Takže, pane Kaspare, máte slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, děkuji, že můžeme dnes projednat pracovní dokument. Já jsem se v něm pokusil schrnout několik otázek, které eh, se eh, stále opakovaly v posledních týdnech v debatách. Na výboru eh, došlo k situaci, kdy několik členů by rádo úplně odmítlo návrh komise, ale je tam docela dost těch, kterých, který s ním mají, kteří s ním mají problémy. Články 8 a 10 eh, ale nespochybuje, nespochybňuje nikdo, neprobíhají o nich žádné podstatné diskuse. Hlavně se debata zaměřuje na eh, ten hlavní článek číslo 6 a potom na několik eh, podrobností. Otázky, které byly diskutovány v posledních dnech, jsou, eh, jak jsou vlastně otevřené trhy s veřejnými zakázkami u nás v Evropské unii eh, ve srovnání s našimi obchodními partnery ve skutečnosti. Já jsem eh, velice rád, že se tím zabývá příslušné právní oddělení Evropského parlamentu a teď pracuje na ně posouzení dopadů. A já si myslím, že bychom nakonec měli z nějakého společného základu odhlasovat tento návrh. Druhá otázka. Jak se postavíme k tomu, které, eh, že některé členské státy mají eh, dnes právní ustanovení, která můžou vyloučit poskytovatele ze třetích zemí z veřejných zakázek. Eh, návrh komise číslo 18 nebo bod 18 v zásadě navrhuje automaticky vyřadit mm, ta národní ustanovení z platnosti, ale bohužel v článcích už tam nic dalšího není. Takže je to jenom v bodě úvodního ustanovení. A, a někdo by to vlastně vnímal za protekcionistické opatření, protože eh, bychom eh, zde mohli zavést evropský protekcionismus a automaticky by se škrtla ta národní opatření. Samozřejmě potom je tady otázka, jestli tento nástroj opravdu eh, napomůže otevření trhu, nebo se jedná o protekcionistické opatření. Já myslím, že i podle eh, posouzení dopadů od komise ani podle diskuse eh, ve výboru žádné mm, konkrétní závěry zde nelze vyvozovat. Ale mm, já bych nenavrhoval eh, zde ten návrh komise odmítnout, ale navrhnul bych, abychom se zamysleli nad revizní klauzulí do nařízení. A to by byl takový návrh všem těm, kteří se k tomu staví skepticky, abychom to prostě vyzkoušeli a uvidíme. Komise v úvodu k návrhu eh, nařízení eh, o něčem takovém eh, hovoří, ale potom ve článcích to není. Takže vedle článku 19 povinnosti zprávy bychom tam mohli dát také revizní klauzuly. Takže já bych navrhnul, hm, ale jsem připraven s vámi o tom vyjednávat, aby eh, komise eh, v rámci eh, druhé předpokládané zprávy chce dávat zprávu každou, každé tři roky, aby tedy u druhé zprávy vysvětlit, vysvětlila, jestli je třeba něco změnit, jestli po šesti letech už nebude předkládat tedy nějaký změněný návrh. A tím vytvoříme komis, na, tlak, na komisi tlak aby se vyjádřila, jestli je třeba to buď změnit, a nebo aby důkladně vyjasnila, že to není třeba změnit. Bude to taková drobná motivace, aby náhodou komise neunikla ze svých povinností. Potom v debatě také proběhlo to, že musíme dávat pozor na to, že abychom neohrozili rozvojové země v hospodářském rozvoji. Eh, pro eh, těm, nebo těm, kteří zde zastupují zájmy rozvojových zemí, mm, bych navrhl, abychom tam zahrnuli eh, kritéria GSP, kritérium Světové banky tedy, a zaměřili se na to, co ještě škrtnou z rozsahu působnosti, aby to neznevýhodnilo rozvojové země. A potom hlavní jádro mého návrhu to je pět, a pětka a sice jak dosáhneme toho opakového efektu. Řada kolegů eh, se k tomu vyjadřovala. Článek 6 eh, v návrhu komise eh, předpokládá, že v obce nebo jiní zadavatele se rozhodnou, jestli vyloučí poskytovatele ze třetích států nebo ne. A kdyby měli povinnost toto, měli by povinnost toto hlásit, tak by komise mohla ještě konečně rozhodnout jestli vyloučit třetí země nebo ne. Ale já si myslím, že tím bychom eh, nevytvořili nějakou eh, přísnou eh, obchodní politikou Evropské unie, ale rozhodovali by o tom obce. Ale mohlo by dojít k mimořádné situaci, kdy například nějaká obec podle článku 6 by vyloučila poskytovatele ze třetí země, jiná obec by eh, udělala otevřené výběrové řízení a potom eh, bychom eh, vlastně měli zde nerovnost a rozhodně bychom nedosáhli pákového efektu. Já bych navrhl tedy ten článek 6 v zásadě ponechat v nařízení, ale říct, že mohou obce eh, se odvolávat na článek 6 pouze, pokud je tady eh, řízení podle článku 8 a 10 a pokud tady neběží žádné eh, řízení v přeskumu. Potom můj bod 6, a sice uplatnění výjimky podle článku 13 v návrhu komise je ustanovení pro ty závažné případy, kdy eh, jsou eh, připuštěni eh, poskytovatele ze třetích zemí, ale není to v souladu s naší obchodní politikou. Tolik tedy zatím z mé strany. Já se těším, že na základě tohoto povedeme debatu a mm, předpokládám, že v červnu zvládneme ještě už mít k debatě k dispozici posouzení dopadu ze strany parlamentu a také eh, posouzení právní služby a navrhl bych, abychom eh, dnes projednali tento pracovní dokument a v červnu eh, oba ty dokumenty toho týmu, který posuzuje dopady i právní služby, tedy přeskoumali dále a potom bychom se dobrali ke konečnému návrhu. Ještě to schodu, Já jsem se pokusil v tom pracovním dokumentu přijít s různými nabídkami všem těm, kteří se k té věci staví skepticky. snažil jsem se zde například ty, eh, se podívat na ty eh, revizní klauzule, anebo eh, na ty národní možnosti zakázat poskytovatele ze třetích zemí. A to tak, abychom to posílili. A potom také jsem chtěl vít vstříc těm, kteří se obávají postihu pro rozvojové země v, té, v rámci této politiky na radě v zásadě není velká připravenost eh, toto projednávat a proto i já eh, bych byl proto, abychom se v Evropském parlamentu pokusili eh, dosáhnout co nejvíc, největší schody, abychom mohli potom na radu vytvářet tlak. Děkuji mnohokrát za velice konstruktivní představení vašeho pracovního dokumentu. Dále dáme slovo panu Lang- Bernardu Langevu, s tím novému zpravodaji z SD. Děkuji, pane předsedo. Dobrý Danieli. Já bych se vyjádřil eh, k tomu poslednímu bodu, o kterém si hovořil nejdříve. Když chceme mít nějaký předpis, tak se musíme opravdu postarat o eh, co nejširší většinu v parlamentu a zohlednit eh, různé perspektivy. protože jinak nebudeme schopni eh, zorganizovat vyjednávání s radou, když i v parlamentu už nebudeme schopni eh, dosáhnout kompromis. Proto výslovně podporuji přístup, abychom se pokusili zde sladit nějaké tedy co nejširší názorové postavení abychom mohli také eh, předložit nějaké návrhy radě, aby se nám opravdu podařilo tento předpis dostat do evropského práva. A myslím si, že k tomu jsou důležité některé věci, o kterých, o kterých si hovořil, které také podporujeme. Například otázka velice ehm, roznů, eh, různorodého postoje k rozvojovým zemím. Zde eh, výslovně podporuji eh, stanovisko používat kritéria GSP. To by byl férový přístup. A samozřejmě ehm, diferencovaně k jednotlivým zemím. To myslím, že je dobře takhle to udělat. Potom je tady otázka provázání článku 6 na článek 10. To dává také smysl, abychom eh, skutečně zajistili, aby eh, to aby nakonec eh, tady nebyla taková, mm, aby to nebyl takový slátaný systém, ale jednotný evropský standard, pokud jde o to vylučování z evropských, tedy z evropských tendů. Vždycky se tady klademe také otázky eh, sociální, otázky životního prostředí, protože v řadě věcí eh, snižování eh, sociálních a ekologických standardů může být tedy argumentem proti hospodářské soutěži. Měli jsme tady článek 59 v jiném předpisu a tedy stávající směrnici. A teď bychom třeba mohli eh, nechat komisi přeskoumat tato kritéria. Nebo je sem přejmout. A tím také to posuzování eh, vyloučení z eh, výběrového řízení také rozšířit o tato kritéria. Potom je tady otázka revize. S tím bychom také souhlasili. To si myslím, že je nabídka dobrá. tak abychom zde měli eh, praktické pohledy, které můžeme moci doladit. To by byl signál vůči eh, radě, že to eh, nerazíme plnou parou, ale, ale snažíme se k tomu postavit konstruktivně. Potom je tady otázka té hodnoty 5 milionů, jestli je to ten správný strop nebo limit nebo jestli by se to mělo eh, rozdělit podle eh, typu ehm, výběrového eh, nebo toho vlastního obsahu, který se soutěží, ale o tom můžeme jednat ještě později. Tolik tedy mé první připomínky k tomuto, myslím, velice konstruktivnímu pracovnímu dokumentu. Um, I don't see any other... Nevidím tady žádné další stínové zpravodaje. Nevím, jestli se chce někdo vyjádřit za politické frakce. Pan Robert Sturdy, EKR. Ano, já se mohu jenom omluvit za to, že tady eh, nejsou ostatní. Já když jsem se to tady vyslechl, tak si myslím, že je to vyvážený dokument. Mohu tady hovořit pouze za sebe, ale myslím si, že naše frakce by mohla souhlasit. Jsou tam velice konstruktivní, dobré myšlenky. A budeme s vámi nadále spolupracovat. To je asi vše, co mohu říci. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda. Vyslechněme si nyní zástupce komise. Rupert Schlegelmilch je tu s námi dnes. Ano, viděl jsem vás už tady. Dobře, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych na úvod řekl, že jsme velice potěšení tím, jak pozitivně jste přijali náš návrh. Těší nás váš pozitivní přístup. Už od začátku jsme říkali, že jsme otevření dalšímu eh, přehodnocení a rozmyšlení těch, naši, těch postojů. Chceme překonat některé ty skeptické názory. Samozřejmě jsou tady tací, kteří mají velice eh, pozitivní přístup k tomuto eh, nástroji a potom je tady opačný tábor, jak jsme dnes slyšeli já a kolegové z DG Markt vám můžeme v tuto chvíli nabídnout takovou předběžnou reakci na některé z těch návrhů, které jsme si tady teď vyslechli. Začneme možná tím, o kterém už hovoříme nějakou dobu, a to je ta první otázka, na kterou se ptal pan Kaspary, a sice e, skutečná otevřenost trhu a přístupu na trh a e, vyhodnocení dopadů, na které se těšíme. Já si myslím, že tohle je složitá situace, protože všichni víme, že Gata není dokonalá. Statistici eh, úplně se nedívají na obsah veřejných zakázek, takže my od začátku říkáme, že využíváme informace, které máme z té právní stránky návrhu, to znamená možné eh, zadávání zakázky, možné zakázky, ale to potom eh, v praxi nemusí být vždycky to samé. Takže naši partneři v rámci dohody VTO o eh, veřejných zakázkách Jestli tady tam je skutečná otevřenost, to nevíme, ale ta právní otevřenost potom přináší příležitosti, možnosti, které se nevždy odráží ve skutečných nabídkách potom. A tady souhlasím s vámi všemi, kteří říkáte, že ta eh, samotné potom, samotný počet takovýchto eh, zadaných zakázek není vysoký. A Ono to vždycky není v praxi úplně jednoduché potom identifikovat u těch, zada, u těch veřejných zakázek každou jednotlivou složku. To, co někdy vidíme na papíře, potom nevždycky odpovídá realitě. Musíme eh, se s tím nějak eh, vypořádat. Doufáme, že jednou eh, budeme mít těch 50 Ono je se to někdy těžko hodnotí, ale doufejme, že toto kritérium bude dostatečně jasné. Těšíme se i na vaši studii dopadů. Možná nám pomůže k tomu, abychom mohli vyvést další závěry. Potom jsme si eh, jsme vzali v úvahu to, že tady říkáte, že je třeba větší eh, provázanosti, jasnosti mezi úvodním ustanovením 18 a článkem 5. My jsme se snažili článek 5 naformulovat poměrně jasně Jasně tam říkáme, že e, vlastně jediný případ, kdy členský stát nebo někdo jiný může přijmout nějaké opatření. Já myslím, že právníci to asi podpoří, ale z politického hlediska chápeme, že to není tak jasné, jako kdybychom tam řekli, ne, ní dovoleno dělat to a to. Takže nejsem si jistý, jestli je úplně nutné toto ještě nějak přeformulovat, ale podíváme se na to. Potom tady máme návrh na tu revizní doložku, Tady jsme otevřeni tomuto návrhu. Celá řada našich legislativních aktů v rámci EU má tuto doložku, takže si myslím, že to asi je proveditelné. Ale nejsem si úplně eh, jistý eh, ohledně té eh, Sunset Clause tam na konci, to si nejsem úplně jistý. V tuto chvíli bych řekl, že ta revizní doložka Eh, <clears throat> to je něco, co tam zatím není, ale možná bychom tam skutečně mohli dát nějakou standardní eh, revizní doložku, která by eh, byla v tom smyslu, že tady vždy po nějaké době musíme zákonodárcům předložit nějakou zprávu o vývoji a tak dále. Složitější otázka je potom otázka rozvíjejících se zemí, protože ano, máte pravdu, že tady skutečně bereme v úvahu jenom malou část rozvoj, rozvojových zemí, ale nevím, jestli bychom skutečně měli omezit tyto zakázky stejně jako v nařízení o GSP, jenom na ty vysokopříjmové a eh, rozvoj, rozvojové země a rozvojové země se středním eh, my příjmy. Protože tady si myslím, že bychom skutečně příliš mnoho zemí vyloučili. Nejsme si úplně jistí, jisti, jestli bychom měli jít až na tu hranici GSP. Ano, chceme ji zvýšit, ale nevíme, jestli až takto vysoko. Zatím si myslím, že eh, tady obecné sdělení, které vám mohu předat, je, že se na to můžeme ještě podívat. Ono je to vlastně eh, poměrně jednoduché, pokud zůstaneme od toho návrhu, který tady máme, tak potom další diferenciace bude komplikovaná. Myslím si, že teď už asi dám slovo kolegovi, který se bude zabývat tou roztříštěností vnitřního trhu. Je tam ten vztah mezi články 6 a 8. A také se to týká, jak chceme zajistit, aby vnitřní trh eh, fungoval správně. Takže Joachime, prosím. Děkuji, Ruperté. Děkuji vám všem. Já se představím jmenuji se Joachim Maštalmint, já jsem zodpovědný za eh, veřejné zakázky v rámci našeho generálního ředitelství od 1. dubna. A teď něco k těm číslům a eh, veřejným zakázkám. Ještě tady eh, doplním to, co řekl Rupert před chvílí, jenom abyste měli představu. V rámci vnitřního trhu ta, ten průnik v rámci přes hraničního trhu a veřejných, zadávání veřejných zakázek je 1,5 takže vidíme, že je obrovský rozdíl mezi potenciálem pro otevření a skutečným, skutečnou otevřeností. Ono je obtížné si ta čísla vyložit správně, protože ačkoliv je to 1,5%, tak pokud jde o přímý obchod, eh, <clears throat> toto je tady číslo, které se vztahuje na přímý obchod, ale pokud se podíváme na ten nepřímý obchodní vztahy, tak ta, ta, ten výsledek je mnohem pozitivnější, pokud jde o práva na pronikání na vnitřní trh, jenom abyste eh, viděli, jak je tady obtížné eh, se vůbec opírat o nějaká čísla, když připravujeme novou politiku. Dále eh, chápeme, že chcete spíše dát přednost článkům 8 a 10 než článku 6, ale problém je v tom, že vaši kolegové v radě jdou přesně opačným směrem. Oni nechtějí vůbec slyšet o článku 8 a 10, ale jsou pro článek 6, takže tady skutečně asi bude obtížné vaše stanoviska se jednotit. Jsme připraveni uvážit nějaké lepší provázání mezi článkem 6 na straně 1 a články 8 a 10 na straně 2, ale kdybychom podmínili aplikaci článku 6 na eh, tady nějakým zahájením řízení podle článku 8 a 10, to by asi šlo příliš daleko. Tady si myslím, že vaši kolegové v radě by asi se na to nedívali pozitivně. Nicméně samozřejmě se můžeme ještě podívat na to, jak zlepšit konzistentní přístup, provázanost těchto dvou režimů. Samozřejmě rádi s vámi o tom budeme hovořit a jak říkal už Rupert, jsme velice rádi, že se zajímáte o tuto iniciativu a snažíte se ji tlačit ku předu a že tady jasně a zřetelně říkáte, jaké je vaše sdělení, že to chcete sdělit velice jasně radě. Takže ještě jednou děkuji vás za váš zájem. Eh, vítáme vás v parlamentu. Jsme velice rádi, že tady eh, můžeme mít tým z komise. Teď se vrátíme opět k panu Kasparimu a ještě pan Bernd Lange se hlásí. Já jsem ještě se chtěl zeptat komise na otázku eh, sociálních a ekologických kritérií. Tu jste nezmínili, možná bych poprosil, abyste se do toho ještě jednou ponořili. Ano, můj kolega má zpravdu. Komise nezareagovala na tyto otázky. Prosím. Dovolíte-li, eh, já bych se ještě také eh, zeptal zástupce DG Markt ke článku 6. Eh, Teď vidím, že na radě nebo srdce rady, pokud vůbec, tak by je pro článek 6 a ne pro články 8 a 10. Otázkou ale je, jestli to vnímám nějak jako špatně, nebo jestli není náhodou ta situace, že články 8 a 10 zajišťují, abychom měli soustavnou eh, evropskou eh, v obchodní eh, politiku a článek 10 zajišťuje, jestli, abychom zajistili tedy vyloučení kompletní nějakého poskytovatele. Takže proto si myslím, že články 8 a 10 jsou ústředním instrumentem a článek 6 pokud eh, je nějaké řízení podle článku 8 a 10, eh, tak eh, státy, obce nebo kraje by mm, mohly tedy vyloučit, ale to by bylo úplně opak toho, co bychom chtěli, protože by to bylo úplně fragmentované, protože potom každá země, každý kraj, každá obec by si mohli rozhodnout, jak chtějí a toho bychom přesně nechtěli dosáhnout. Neměli bychom žádný pákový efekt a žádnou přísnou Eh, obchodní politiku, ale eh, své volné vylučování eh, poskytovatelů ze třetích zemí. Takže mohli byste mi, prosím, pomoci rozptýlit ty pochybnosti, protože pokud radě nedáme a my nechceme dát instrument radě volnému vylučování, ale chceme, aby v Evropská unie měla společnou obchodní politiku a dosáhla společného pákového efektu. Čili eh, pletu se, chápu to dnes eh, špatně, nebo jak se z toho dilematu dostaneme? Komise, eh, máme tady dvě otázky na vás. A já mám ještě třetí, protože se hovořilo o existujících vnitrostátních předpisech, o omezeních zahraniční účasti ve veřejných zakázkách. Máte nějaké informace k tomuto tématu? Máte nějaký seznam třeba vnitrostátních právních předpisů, které se toho týkají? Mohli byste eh, poskytnout případně na parlamentu tento seznam? Komise, máte slovo. Prosím, můžete zareagovat na ty tři otázky, které zazněly. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě my hm, jsme si všimli tohoto argumentu a snažíme se tady vnést jaksi větší pořádek do toho systému v každém případě. Propojení mezi články 6, tedy centralizovanými opatřeními a tou obecnou obchodní politikou, tak zatím to zajišťuje dohled komise nad jednotlivými požadavky o vyloučení. My jsme si eh, tedy Eh, my jsme zaznamenali to, že pan Kaspary eh, říká, že to nestačí, že to může vést k nekonzistentnosti a tak dále. A jsme ochotni se podívat na to, jestli bychom tam nemohli ještě eh, za jistit lepší koherentnost, ale myslíme si, že kdybychom to celé obrátili naopak, tak by to bylo asi příliš, tak bychom se zašli příliš daleko. Ale na evropské úrovni máme tady ten velice náročný nástroj, kdy tady musíme eh, vést jednání, šetření a tak dále, takže chceme něco jednoduššího. Některá šetření bude probíhat podle článku 6 samozřejmě, protože eh, musíme zvážit, jestli to někomu povolíme nebo ne. Ale já chci v podstatě říci, že ta politická stránka tohoto návrhu eh, Tady jde o to, že ano, evropský nástroj by mohl být jednodušší odpovědí, takže tady bychom instinktivně v podstatě souhlasili s panem Kasparem, ale potom je tady právě ta politická stránka návrhu v jednotlivých členských státech, takže tady jsme trošku opatření, eh, opatrní. Eh, ono to možná až tak nezáleží na nás, jestli tento nástroj posílíme nebo ne. A to bude pravděpodobně asi záležet na dalších třístranných jednáních, ke kterým doufáme jednou dojde. Pokud jde o právní předpisy ve vnitrostátních legislativách členských států, tak ano, víme, jak vypadají jednotlivé systémy. Víme, že ne vždy ty obchodní politiky si obch, eh, tedy eh, odpovídají. Můžeme vám u kandidátských zemí, který se to týká, poskytnout přehled o tom, jak to vypadá, ale je situace roztříštěná. Skutečně některé, eh, některé předpisy jak si dovolují vyloučení a priori některé umožňují i opravná opatření a tak dále. Ale samozřejmě, pane předsedo, velice rádi vám poskytneme eh, eh, tyto informace. Myslím, že dokonce na straně 90 v tom eh, posouzení dopadů, které jsme vám dali k dispozici. Takže tady jsme trošku v slepé uličce, budeme muset ještě dál o tom hovořit. Ale <clears throat> ano, to, co tady v podstatě říkal pan zpravodaj, to v komisi se na to díváme velice pozitivně. Samozřejmě tady hovořím o tom komunitárním nástroji. A potom je tady ta ještě složitější otázka. Ta se týká pracovních a sociálních standardů. My tento nástroj v tuto chvíli zaměřujeme na otázky reciprocity a na to, jestli tyto trhy jsou otevřené. Myslím si, že máme ještě další nástroje, které se snaží zajistit eh, tedy schody v oblasti ochrany životního prostředí a pracovních standardů. A samozřejmě pokud budou existovat opravdové porušení těchto standardů, tak to bude problém, ale není to hlavní cíl tohoto návrhu. Můžeme se samozřejmě na to ještě podívat. A samozřejmě se to týká také článku 59, který tady také byl zmíněn, ale já bych řekl, že tady potom vyvol, to vyvolává celou řadu dalších otázek, které také jsou poměrně kontroverzní, ať už v radě nebo jinde. Takže ano, bereme to na vědomí a ještě se tím budeme zabývat. Děkuji. A ještě dám, než dám slovo panu Kasparimu, tak eh, dostane slovo paní Muscardini, která se teď eh, hlásí o slovo. Prosím. Ano, pane předsedo, ve jménu kolegyně Eklerk z EKR bych ráda vyjádřila podporu panu Kasparimu a poděkovat za vynikající práci a zároveň chci zdůraznit, že zde jsme slyšeli od zpravodaje řadu pochyb a to jsou pochyby, obavy, které i má eh, kolega Meklerk a v podstatě ani odpověď komise dnes je nerozptýlila. Zde eh, tedy eh, proto podporuji eh, zpravodaje a chtěla jsem přednést toto prohlášení. Děkuji a teď je to na panu Kasparimu, aby uzavřel diskuzi. Já bych vám chtěl poděkovat za výměnu názorů. Eh, jak říkám, bylo bych rád, eh, kdyby na příští zasedání už jsme měli hotovy, hotové eh, to posouzení dopadu a právní stanovisko parlamentu. A, a mm, potom bych byl každopádně rád za podněty k tomu tématu od Berda Langeho, ty sociálně a ekologické standardy, kdyby tam chtěl něco takového zahrnout. A potom komise na téma obecného, obecné úpravy eh, eh, celních preferencí, tak eh, kdyby to mohla do toho nějak navrhnout zapracování, tak by byl rád za takové podklady a každopádně se těším na další debatu k tomuto tématu. Děkuji. Tak zaznamenali jsme pokrok v této citlivé otázce a bod 10, což je právní úprava, která se týká obchodování s některými zemědělskými eh, komoditami. Je stanovisko, eh, tedy zprávu vypracovává Agri, my pouze stanovisko a navrhovatelem našeho stanoviska je Albert Des, který je zde, takže mu dám slovo. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. U tohoto eh, stanoviska jde o návrh na nařízení Evropského parlamentu a rady o eh, eh, úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů. Mm, odpovědným zpravodajem je Paolo de Castro a jedná se o článek 43.2 a 207 smlouvy o fungování Evropské unie. 218, pardon. Eh, neboť v oblasti eh, zemědělské politiky eh, je zde společné rozhodování Rady a parlamentu. Zejména tedy je zde, je, jsou zde se zde rozhoduje eh, prováděcím opatřeními a delegovanými eh, v akty eh, v nařízení pro leta 2014 až 2020. Jde o to, abychom měli co nejmíce, nejméně takovýchto aktů a odvolávali se spíše na základní právo. Nicméně to se ukazuje v čase velice obtížné, protože parlament má k tomu příliš eh, málo eh, zdrojů. Eh, proto jde o to, aby komise používala nebo měla ve zvýšené míře možnost provádět ta rozhodnutí v přenesené pravomoci. No, proto by tato úprava eh, neměla platit pro pět let, ale pro sedm let, protože eh, společné nařízení o trhu eh, se bude mm, schvalovat do roku 2020 a proto by toto mělo také platit do roku 2020, aby to zapadalo do toho společného nařízení o trhu. Jak většina vidí, víte, koordinátor eh, za EPP, jako koordinátor EPP eh, e eh, v Agri jsem se pokusil v rámci společné zemědělské politiky prosazovat odbyrokratizování a zjednodušování. Proto je pro mě důležité, abychom ty kompromisy dosažené na Agri i jinde zohlednili. Proto jsem zde tedy s ohledem na odbyrokratizování a zjednodušení a také na politické, eh, politickou koherenci eh, předkládal ehm, pozměňovací návrhy. A navrhuji, aby eh, toto nevstoupilo v platnost od začátku roku 2014, protože to už není technické možné, ale od roku 2015. Já jsem zpravodajem pro přechodovou otázku v Agri v této věci a ukazuje se, že bude nezbytné tady tu dobu platnosti opravit. Signál je, že eh, bychom se mohli také vyhnout mm, přebytečným zprávám eh, komise nevhodně načasovaným, eh, tak abychom, aby to všechno zapadlo spíše lépe do sebe. A k této technické věci už nechci Eh, si brát více času. Mně jako zemědělskému politikovi a zemědělci jde o to, aby eh, zemědělci byli schopni obstát v globální konkurenci a Měli jsme tady v roce 2010 v říjnu eh, závěr parlamentu nebo usnesení parlamentu, eh, kde všechny frakce souhlasily s tím, že eh, potřebujeme kvalitní ochranu vůči vnějším vlivům. To znamená ne mm, cly, ale potřebujeme ochranu kvality. Chceme ochrany Eh, standardy ochrany spotřebitele, eh, zvířat, sociální minimální standardy a tak dále. A když komise bude vyjednávat tímto směrem, tak eh, myslím, že jako zemědělští politici bude mít méně problémů s otevřenými trhy. Děkuji. Bring the floor Děkuji. Nyní Bert Lange za socialisty demokraty, za výbor. Děkuji. Já si myslím, že tady jsou v zásadě dva um, problémové směry, které nesouvisejí nezbytně se zemědělskou politikou. Za prvé je to otázka transparentnosti. V Lisabonské smlouvě jsme dostali uh, jinou rovnováhu moci, parlament vůči radě, a proto podporuji e, ty možnosti, které uh, přinášejí transparentnost do rozhodovacího procesu. To znamená to eh, silnější zohlednění Evropského parlamentu v eh, rozhodovacím procesu. A potom je tady za druhé otázka delegovaných eh, právních, nebo aktů přenesené pravomoci, pardon. Do jaké míry je tedy připustíme a do jaké míry tedy je podrobíme kontrole parlamentu a do kdy je připojíme. To znamená, eh, že toto je ten pozměňovací návrh číslo 4. Musíme se eh, postarat o to, aby eh, se to pustilo správným směrem. A u těch aktů přenesené pravomoci to musí být jasné a musí se respektovat právo parlamentu. O tom je třeba takto rozhodnout. Thank you. No other... Děkuji. Ještě Někdo si žádá slovo? Ne, tak komise. Vyslechneme komise. Takže komise, dobře. Ne? Pan Salvatore da Cunto. Thank you, thank you very much. Um, Děkuji, pane předsedo, budu velice stručný. To je spíše technický návrh, jak správně řekl zpravodaj. Týká se o to adaptace adaptovat stávající režimy, eh, které se týkají eh, zemědělských komodit, aby to bylo v souladu s Lisabonskou smlouvou a eh, implementací GATU, takže nic věcného se tam nezavádí, jenom se konsoliduje právní rámec. Zhruba řečeno, v podstatě bereme na vědomí návrhy zpravodaje, i pokud jde o e, zapojení parlamentu do přípravy aktů v přenesené působnosti a také i se těšíme, že budeme mít efektivnější systém, co se týče zjednodušení postupů. Děkujeme velice e, navrhovateli za jeho příspěvek, je důležité v této agendě eh, zajistit, abychom byli zcela v souladu s budoucími výstupy eh, vyjednávání o zemědělské politice. To je třeba si uvědomit. Děkuji. Dobře, Albert Des, zpravodaj, uzavře diskusy. Bez mikrofonu. Omlouvám se. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, k otázce eh, Berta Langeho bych poznamenal, že zcela sdílím jeho názor. Musíme se postarat o to, aby zde byla transparentnost vůči parlamentu a u e, aktů přenesené pravomoci musíme mít vždycky možnost to celé stáhnout, ale nemůžeme to celé dělat prostřednictvím základního práva. V e, zemědělství máme vždycky takový problém. Je to také e, otázkou personálního vybavení parlamentu. A naše frakce už o tom hovořila několikrát. Musíme o tom vést debatu. Já si myslím, že zástupci komise, prominou tedy, že bychom měli vzít 5% eh, lidí komisi a zaměstnat je v parlamentu, abychom zde měli eh, rovnost eh, zdrojů, protože po Lisabonské smlouvě prostě nemáme možnost naplňovat své úlo- svoji úlohu podle Lisabonské smlouvy. Nejsme na to personálně vybaveni. To znamená, eh, že tady eh, prostřednictvím delegovaných aktů eh, odevzdává všechno komisi a musí tady dojít k personální výměně s komisí, abychom mohli dále pracovat. Ale myslím, že navzdory i jinak názorovým rozdílům můžeme na příč frakcím tento návrh schválit. Děkuji, poněvadž jsme pod časovým tlakem. Ta návrhy je třeba předkládat do zítra, do eh, poledne, protože příslušným výborem je výbor Agri a musíme tedy proto postupovat rychle. Nyní nás čeká hlasování, které má začít v 10 hodin, takže navrhuji pár minut pauzu do 10 hodin, abychom přesně v 10 hodin mohli začít eh, aby naši členové se mohli řádně připravit na hlasování.

Are you ready? Jste připraveni? Let's resume our proceedings. Budeme pokračovat, čeká nás hlasování. Well, first item to be voted. První bod, o kterém máme hlasovat, to je návrh zprávy k první výroční zprávě Komise Evropského parlamentu o činnosti exportních úvěrových agentur členských států připravili Janik Žadu. A začneme, že budeme hlasovat o kompromisu číslo jedna, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 15. Kdo je pro? Against. Proti. Zdržel se. Zamítnut. Prověříme návrh 15. Hlasujte. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 14. Kdo je pro? 14 pro. Proti. Zdržel se. Nejsem si jist. Prověříme. Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 16, kdo je pro? Proti? Kaspary hlasuje. Zdržel se zamítnut. Prověříme návrh 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 17. Kdo je pro? proti, zdržel se zamítnut. Návrh 18 pro, proti, zdržel se. Nejsem si jist, prověříme. Zahajuji hlasování o návrhu 18. Končím hlasování. Přijat. Návrh 19 pro proti, zdržel se zamítnut. Návrh 20 pro, proti, zdržel se přijat. Prověříme návrh 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis číslo dva, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 22, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. Kompromis návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Kompromis číslo 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Návrh 26 pro? Proti? zdržel se zamítnut. Dvacet devět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Kompromis 5. Kdo je pro? proti, zdržel se přijat. Návrh 34, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 20, 36 pro, pro, pro, 36 proti, zdržel se, prověříme, 36, zahajuji hlasování, 36, Konec hlasování. Zamítnut. Návrh 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 39, kdo je pro? proti, zdržel se přijat. Prověříme 39, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. Kompromis 8 pro. Proti? Zdržel se přijat. 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 46, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 47 pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. 48 pro? Proti? Zdržel se. Přijat. 49, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, 50 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 55, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout, 56, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. E, citace e, číslo 1 pro, proti, zdržel se přijat. Prověříme návrh 1, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijat. Návrh 2 pro, proti, zdržel se. Přijat. E, úvodní ustanovení návrh 3, to je pro, proti, zdržel se zamítnut. E, návrh 4 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 5, kde je pro, proti, zdržel se zamítnout. 6 pro, proti, zdržel se zamítnout. 7 pro, proti, zdržel se zamítnout. 8, prověříme, návrh 7, ano. Hlasujte, prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnout. kompromis 7, pro, proti, zdržel se přijat a závěrečné hlasování. Hlasujte. Zahajuji hlasování, jmenujte hlasování. Končím hlasování. Drtivá většina přijala, 28 pro, 1 proti. Blahopřeji zpravodaji Janikovi Žadotovi. Další je bod číslo 12, což je eh, mm, což je postup souhlasu k prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi EU a členskými státy na straně jedné a střední Afrikou na straně druhé. Máme zde pozměňovací návrh. Máme zde dva pozměňovací návrhy, které jsou totožné, takže budeme hlasovat o nich společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto závěrečné hlasování. A hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 24 pro, 3 proti, 2, 2 se zdrželi. Další, to je také doporučení v rámci eh, postupu souhlasu k takzvané, k takzvané paralelní dohodě. Nejde o tedy eh, hospodářský výbor OSN a normy pro motorová vozidla, pokud se nemýlím. Budeme hlasovat. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 28 pro, jeden se zdržel. A další eh, zase eh, jde o stejný postup souhlasu, opět jde o dohodu OSN, eh, Evropského, pardon, hospodářského výboru OSN pro Evropu. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. jednomyslně 28 pro. Zde máme návrh usnesení zahájení vyjednávání o, e, e, o dohodě o službách. To je tedy usnesení našeho výboru, já jsem zpravodajem. Eh, jakožto předseda, tak jsem zpravodajem, budeme nyní hlasovat o návrhu 11. Je to bod číslo 15 na pořadu jednání, takže 11 pro. EPP hlasuje. Pozměňovací návrh číslo 11, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Tady budeme hlasovat odděleně. První část, kdo je pro? pro první část, proti, zdrželi se zamítnuto. Není druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme to. Takže druhá část pozměňovacího návrhu 12 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Ano, přijato. Číslo 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Ne, to budeme, ta, to je také dílčí hlasování, takže první část, nyní pouze první část 14, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto druhá část, pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme to dobře, takže druhá část pozměňovacího návrhu 14, zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 že chceme změnit deplores, změnit na regrets, že tady litujeme. Je to na začátku odstavce čtvrtého, je to dohoda s některými frakcemi. Říkali jsme si, že to tedy změkčíme na to, že litujeme, několik odsuzujeme, abychom získali více, podporu, více podpory. Eh, já tady teď jsem to pochopil tak, že ta podpora už eh, neplatí. Nicméně včera večer jsme se shodli, eh, že tady změníme toto slovíčko deplores na eh, regrets. Ještě jsme neměli čas s Helmutem o tom prodiskutovat, takže tento ústní pozměňovací návrh tedy platí. Má někdo nějakou námitku proti předložení tohoto ústního pozměňovacího návrhu? Není tomu tak, takže budeme hlasovat 22 s ústním pozměňovacím návrhem. Kde je pro?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 ano, 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Třicet pět. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Třicet šest. Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis ne, ověříme číslo 36 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to dobře. Kompromisní návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. přijato. 37 a 38, ty jsou stejné. Ne, ty odpadají, protože jsme přijali kompromisní návrh 1. Takže teď kompromisní návrh číslo 2, dílčí hlasování. První část kompromisního návrhu 2. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Dobře, dobře, ověříme to. Elektronicky druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme to ještě třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Čtyřicet osm odpadá, takže kompromis tři. Kdo je pro? Proti. Dámy a pánové, prosím, zvedejte ruce. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme to elektronicky. Dobře, kompromisní návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ano, no, tady jsou potřeba více než dvě strany, abyste, abyste vyhráli hlasování. Tak, 51. 50. Návrh 50 byl vstažen. Ano, paní Keller, dobře. Takže 51 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Teď tady máme dílčí hlasování ohledně původního textu. Je to odstavec 9, eh, odrážka čtvrtá, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Padesát čtyři a padesát pět, kdo je pro? čtyři a pět, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. šest, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to. Číslo 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. To byla 57. Ano, takže teď 58. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme to. Návrh 65, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 66 a 67, kdo je pro? Proti zdrželi se zamítnuto. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď úvodní ustanovení. Číslo 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Takže pozměňovací návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Toto byla čtyřka, nyní tedy číslo pět. Kdo je pro? Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Šest pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Sedm pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Osm pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ověříme to číslo 9. Zahajuji hlasování. Ověřujeme pozměňovací návrh 9, končím hlasování. Tak tady se něco něco pokazilo. Takže přijato, 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Teď citace číslo 1 pro, proti, zdrželi se přijato, 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme dobře, takže eh, pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Thank you. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nejsem si jist. Takže ověříme elektronicky číslo 3. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Nyní. Končím hlasování. Přijato 25 pro, 5 proti. Takže blahopřejeme zpravodaji. Další bod na pořadu jednání je 16. Mandát pro třístraná jednání o rozpočtu. Stálým zpravodajem je Petr Šťastný. A budeme hlasovat. Číslo jedna, dílčí hlasování. Část první. Hlasujeme. A kdo je pro? Je proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromisní návrh jedna. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme to. Návrh číslo 11, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme tady jeden hlas navíc ze strany EPP. Ne, už je to v pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 3. Pro, proti, zdrželi se přijato. 4. Pro, proti, zdrželi se. To si nejsem jistý, takže ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 7 pro, proti, zdrželi se přijato. 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se přijato. A 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Závěrečné hlasování elektronicky, prosím. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato 25 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Gratulujeme panu zpravodaji Petru Šťastnému. Dále bod návrh stanoviska pro AFET, který se týká zprávy o jednání o dohodě o partnerství a spolupráci EU Malajzie. Zpravodaj je Nikolo Rinaldi. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. 2D pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 6D pro, proti, zdrželi se přijato. Číslo 8 pro, proti, zdrželi se přijato. 9D pro, proti, zdrželi se přijato. 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 15D pro, proti, zdrželi se, přijato. 16 odpadá. 17 pro, proti, ne, ten byl stažen. Takže 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 23 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 25 25 a 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 27 a 28 byly staženy, takže 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Závěrečné hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato 25 pro, 4 proti. Děkuji za vaše moudrá rozhodování. 18. This is the end of the vote. Konec. Tím končíme hlasování. Let's move to item 18. Nyní přejdeme k bodu číslo 18. Could you settle down, please? Prosím, usaďte se, kolegyně a kolegové. Item 18 is... Uh, Číslo 18 je stanovisko našeho výboru pro IMCO, který je příslušným výborem. Naší zpravodajkou je Kristiana Muscardini, která je po mé levici tak říkajíc. A které předávám slovo, prosím, Kristiano. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo. Prosím o pozornost, říká vám předseda. Yeah, priority to listening. Ano, prosím, prioritou je poslechnout si řečnici, takže Kristiano. Opět zde řešíme problém, kterým se výbor zabýval již na, v rámci jednoho předchozího řízení a jak víte, potom e, to bylo vlastně zrušeno v radě a dnes řešíme stejné téma, ale je to širší téma, poněvadž zde explicitně se hovoří o bezpečnosti pro spotřebitele. Volný pohyb spotřebních výrobků a e, jistota, že nejde o padělky, to je jeden ze základních pilířů EU pro to, aby fungoval jednotný trh, aby spotřebitelé měli důvěru, abychom zaručili jejich právo eh, vybírat si a rozhodovat se, koupit si, co znají. Takže proto zde máme hm, tyto normy, které se týkají spotřebních výrobků, tedy ne potravin, a to je něco, zatímco hm, spadalo pod kompetenci národních států, které jsou odpovědny za kontrolu a za aplikaci stávajících norem. A dnes ale tedy je zde velké vakuum, které existuje, což nám brání provádět eh, eh, dohled nad eh, trhem a znamená to i vyšší náklady pro podniku. Text návrhu je velice ambiciozní, zakotvuje celou řadu povinností pro výrobce, dovozce, distributory. Je třeba, aby garantovali, že informace budou čitelné pro spotřebitele a vlastně jde i o vyslo, vysledovatelnost, takzvanou trasabilitu, původ eh, výrobku, což je základní požadavek pro to, abychom potom mohli provádět dohled, abychom mohli i mm, potom mít i dobré, proto je třeba mít dobré kontakty s u příslušnými orgány zemí, zemí původu. Jak víte, jeden z hlavních problémů je kvalita Eh, výrobků a boj proti padělkům především. A poněvadž to je něco, co i je velkým problémem potom pro eh, náš trh práce, pro zaměstnanost a v podstatě to narušuje celý ekonomický systém. Zde my v podstatě již navazujeme na diskusi, kterou jsme vedli o tomto tématu a já bych ráda, aby všichni kolegové se vyjadřovali, předkládali poznámky, připomínky k této problematice, protože to je stanovisko, které my tedy předkládáme příslušnému výboru a snažíme se tedy především vyřešit určité sporné body tohoto textu, jako například otázka sankcí. Zde Eh, má jít o normy, mm, které budou muset eh, aplikovat všechny státy. Všechny státy ale by měly eh, aplikovat označení země původu, protože jinak nemůže dojít žádné harmonizaci. A mm, zde mm, potom dovozci nebo ty distributoři v podstatě v evropských zemích některých tedy třeba jsou vystaveni menším sankcím než jinde, proto je třeba i harmonizovat sankce v Evropě a to vycházet z hodnoty toho zboží, toho výrobku, mm, se kterým se obchoduje a z množství, z objemu je třeba vycházet. A komise tedy v úvozovkách je třeba i e, stanovit e, tu sankci, ale ne v absolutních částkách v eurech, ale určitá kritéria, relativní kritéria, která by se potom používala ve všech členských státech. Děkuji a nyní zde máme další řečníky, kteří se věnují této agendě. Nevidím, že by někdo si žádal o slovo, ale ano, Thanks. We... Děkuji. My vítáme eh, z zahrnutí eh, povinného eh, povinu, eh, původu produktů jako způsob zajištění lepší dosledovanosti produktů. Nicméně komise musí provázat ty texty ohledně označení původu a systému dosledovatelnosti. Ten systém dosledovatelnosti, který navrhuje komise, si myslíme, že je příliš slabý, protože by se týkal jenom rizikových produktů, zatímco Komise chce tedy vytvořit eh, seznam rizikových produktů prostřednictvím delegovaných aktů, aniž by eh, stanovila parametry v legislativním textu pro tu rizikovost. To je třeba učinit a to musí schválit eh, zákonodárce. Dále je třeba jasně říci, že systém dosledovatelnosti musí se také týkat eh, dovážených produktů. Hospodářské subjekty odpovídají za posouzení eh, souladu produktů s bezpečnostními požadavky a musí držet určité procedurální požadavky. Za prvé Ehm, úřady dohledu nad trhem by měly mít eh, do, větší možnost dohlédnout na to, že subjekty dodržují tyto požadavky. Potom je tady eh, eh, tak, tak, aby to bylo uměřené rizikovosti produktu. Komise musí jasně stanovit definici i protože jinak eh, přiměřenost eh, příslušných eh, postupů bude zcela na posouzení hospodářského subjektu a myslíme si, že to je třeba tedy ještě vyjasnit, tak aby to bylo pochopitelnější a systém dosledovatelnosti byl silnější. Děkuji. A no, ještě někdo se chce ujmout slova za výbor? Není tomu tak, takže vysekneme komisi. Mám tady dvě jména, která mají jméno hovořit. Paní Despina Spanu a pan Kirill Nikolov, tak to bude hovořit za komisi. Ehm, já jsem Desan Esmanu z eh, Evropské komise, eh, ředitelství pro společenství eh, spotřebitelské záležitosti. Děkuji vám za tuto záležitost. Ehm, myslíme si, že tato ehm, záležitost má ehm, velice důležitý obchodní eh, rozměr, protože tolik produktů se dováží do Evropské unie a protože mezinárodní aspekty jsou obecně důležité. Pokud jde o eh, označování původu, eh, o kterém se zde hovořila, a které si myslím, eh, že je eh, tématem práce paní Muscardini, tak je důležité mít na paměti, že komise zde nenavrhuje nic revolučního. Je to něco, co už se v řadě jurisdikcí vyžaduje a jedná se o tom už dlouhá léta. Jedná se o důležitý aspekt návrhu, protože to souvisí s dosledovatelností a my víme, že ta debata o vazbě mezi označováním původu a dosledovatelností už e, se zde objevila dříve a mm, zabýváme se tím, jestli je to možné. E, naším cílem bylo, když jsme navrhli e, tenhle konkrétní článek v nařízení o bezpečnosti produktů, abychom měli posílení dohledu nad trhem, tak aby členské státy mohly odhalovat eh, vadné produkty. V současné době 10% nebezpečných produktů odhalených v loňském eh, roce prostřednictvím eh, RAPEXu, tak 10% těchto nebezpečných produktů na evropském trhu, tak u nich není známý původ a to je poměrně vysoké číslo. Proto označení země původu je pro nás velice důležité doplňující eh, ustanovení, aby tam bylo i jméno a adresa výrobce. Chceme, aby ty informace byly podávány jednoduše, tak, aby to bylo také užitečné pro spotřebitele v jazyce, kterému spotřebitelé rozumějí. A, myslíme, že to souvisí tedy s trhem dohledu nad, eh, s tématem dohledu nad trhem. A také to souvisí se spoluprací se zahraničními partnery, protože nesmíme zapomínat, že tento článek návrhu komise se týká všech spotřebitelských výrobků, které jsou dovážené i nedovážených. Já doufám, že toto bylo užitečné pro eh, váš výbor a ráda odpovím na jakékoliv další dotazy. Děkuji. Já, paní Despina spolu. A zatím se tady eh, přihlásil eh, Salvatore Jakolíno, eh, stínový zpravodaj za EPP. Máte slovo. Sí, grazie. Ano, děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já jsem bohužel nemohl si zcela vyslochnout paní Muscardini, ale nemám pochyb o tom, že to je téma, agenda, která je velice relevantní a která je nezbytná pro to, abychom e, e, vylepšovali ten vztah mezi bezpečností výrobku a spotřebitelem. Jde o to, e, i tady jde o spotřební výrobky, tedy dovážené i nedovážené. A zde máme článek 7 nařízení, zde máme určité pochybnosti, i rada má určité pochybnosti již po určitou dobu. My jsme si nicméně vyslechli tady komisi a podporujeme návrh. Máme za to, že je třeba tam mít samozřejmě e, lepší garance pro spotřebitele, aby si mohl lépe vybírat podle etikety, aby tam byla jasná vysledovatelnost a mm, je třeba i posilovat vztahy s orgány třetích zemí. Samozřejmě vyhražuji si možnost, ještě zvážit možnost předložit nějaký skromný pozměňovací návrh, který určitě ale i bude v souladu eh, s eh, poznámkami, které vyplynuly z této diskuze a eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji. Kristiána uzavřete prosím diskuzi. Já chci poděkovat komisi za e, poznámky, které zde jsme slyšeli. Jsme si jisti, že zde existuje na straně komise vůle e, pokračovat e, v té oblasti, která zatím ještě je pro nás nejasná a já doufám, stejně jako v minulosti, že je třeba uspokojit různé požadavky a nároky. Zde nemůžeme tedy Eh, opět eh, zklamat naše spoluobčany a proto já si přeji, abychom velice rychle vyřešili tuto tematiku a odsouhlasili tento návrh ještě do konce funkčního období. Nicméně máme za to, že zde ještě jsou určité aspekty, které je třeba vylepšit a i komise je si některých vědomá a jsou zde i další asi aspekty, které určitě e, i e, budou, e, které byly předmětem diskuze dnes dopoledne. Děkuji. Děkuji, takže teď, když jsem si vyslechl italské kolegy, tak připomínám, že jsme v, potom v budově Altieri Kaspery. Je tedy jeden z těch, kteří budovali pilíře evropské integrace a harmonogram 17. 18. června, kdy tedy budeme eh, jednat o návrhu zprávy. A nyní bod 19, což je první výměna názoru, dohoda mezi Evropskou unii a Ruskou federací o prekursorech drog. Mhm. Zde jsme příslušným výborem a naším zpravodajem je Frank Prust z EPP a dám mu slovo tak, kde je Frank. <coughs> Oui, merci, monsieur le... Ano, děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Je to tak, Evropská unie a Ruská federace uzavřely dohodu o kontrole a výměně celních informací o bilaterálním obchodu s prekursory tato dohoda, která by měla být podepsána na summitu s Ruskem v Ekaterinburgu v červnu a v podstatě je to poslední ze série bilaterálních dohod, které byly podepsány podle stejného modelu v posledních 15 letech mezi EU a třetími státy, které se týkají bilaterálního obchodu s chemikáliemi, které případně by mohly být zneužívány pro výrobu drog. Já jsem tež zpravodajem k nařízení o dohledu nad obchodem s prekursory drog a tudíž určitě pochopíte, že jsem k tomuto tématu velice citlivý a tuto dohodu podporuji. Nicméně Nemám zde samozřejmě žádný důvod pochybnit vůbec ten fakt, že uzavíráme dohodu s Ruskem. My jsme to udělali s jinými státy, se Spojenými státy například a s Čínou již v minulosti. Dnes ale zdá se, že Rusko je zónou určení spíše ne, než transitní zónou, je to spíše mm, zóna mm, destinace, tedy určení, kde ať jde o syntetické drogy nebo amfetamíny, a které tedy nyní již i e, plynou tedy e, e, do Ruska jako do země určení. Tudíž Rusko musí úžej spolupracovat v boji proti drogám. Dnešní diskuze nám musí umožnit, abychom získali nezbytná eh, vyjasnění určitých aspektů od komise. A tento typ dohody eh, v boji proti drogám eh, i nastoluje systém dohledu nad chemikáliemi a mm, systém vzájemné pomoci. V podstatě znamená to, že předem se notifikuje ten vývoz ze strany vývozu, poté následuje tři týdenní období, během které ta země, která dováží, může namítat tomu dovozu na základě písemného odůvodnění. Vzájemná pomoc probíhá ve formě výměny informací, údajů, některé z nich jsou důvěrné. V zásadě jsou to především obchodní údaje, ale také to mohou být osobní údaje o vedoucích představitelích podniků. Třeba tato dohoda e, pokrývá 23 prekursorů, prekursorů, měla by trvat 5 let a poté se automaticky bude prodlužovat, pokud to některá strana nevypoví. Zde i Evropský eh, úřad na ochranu údajů, na ochranu údajů se také k tomu vyjádřil, to jsem si přečetl velice pozorně. Milí kolegové, pár otázek a úvah, které mám k diskuzi. Eh, tato dohoda by měla se eh, opírat o důvěru mezi stranami, ale celní zpráva, ruská zpráva je často kritizována, že je skorumpovaná, pomalá, že nemá počítačové vybavení. Má tedy komise důvěru, že ruská strana bude schopna, schopna splnit eh, do písmene své povinnosti? Dále důvěra je o to důležitější, protože tady jde o výměnu důvěrných informací. Naše vývozní podniky samozřejmě nechtějí, aby ty informace se dostaly do špatných rukou. Ale Rusko, jak často říká náš úřad, eh, není zemí, která by garantovala garantovala adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Rusko neratifikovalo umluvy, eh, umluvu Rady Evropy o automatickém zpracování osobních údajů ani eh, doplňkový protokol, který se týká dohledu a přeshraniční výměny údajů. Eh, komise tedy vychází pouze z klauzulí stávající dohody, dohody z roku 2010 mezi EU a Ruskem o ochraně utajovaných informací a v podstatě zde spíše jde ale o politické diplomatické informace a ne informace mm, obchodní mezi podniky. Stačí to tedy? já také mám určité obavy zde k tomuto, protože tato dohoda nestanoví, že ty smluvní strany mohou prověřovat nezávislost aplikaci dohody z, z, z pohledu tedy ochrany osobních údajů. A kromě toho zde neexistuje žádný postup, jak jednostranně vypovědět tu dohodu v případě závažného porušení povinností, které se týkají ochrany osobních a obchodních informací, které předávají strany. Tato dohoda potom e, je tedy dost problematická z pohledu obchodu, ale i e, stanovuje tu možnost, že lze vznášet no, námitky proti těm e, komoditám na seznamu, ale bo, mohlo by se to zneužívat z důvodu protekcionářských, tak jak známe, že to Rusko dělalo s zemědělskými komoditami bez nějakých podkladů, vědeckých podkladů a mohli by to tedy používat a v podstatě tedy používal jako alibi to, že evropští výrobci porušují sanitární normy. Takže zde je, mm, mm, e, tato dohoda v podstatě je součástí celní unie a určitě kontroly na e, hranicích pořád ještě ale existují mezi e, Běloruskem, Kazachstánem a tak dále, ale zde existuje velké riziko, že se zavedou Eh, eh, tedy sice bilaterální eh, dohody mezi námi a nimi, ale s Běloruskem třeba na těch průchodných hranicích se bude pašovat zboží. Kromě toho Evropská unie mm, zde tedy eh, nemá zájem tedy i regionálně řešit eh, tento problém, to znamená připojit k takovému to eh, ujednání i třeba Ukrajinu a další země okolní. A já tady čekám, že komise mi toto vysvětlí a netrpělivě budu čekat i na poznámky kolegů. Děkuji, pane předsedo. Nikdo se nehlásí? Dá se, že ne. A Salvatore Jakuliny. Solo per No, abych potvrdil to, co právě řekl Frank Prust. Chtěl bych potvrdit, jak je důležité mít ty dohody o spolupráci eh, eh, pro boj eh, proti přezranční trestné činnosti, především obchodování s omamnými látkami. Takže zde je třeba tedy eh, eh, mm, samozřejmě posilovat důvěru mezi EU a Ruskem a je třeba se odkazovat i na tento nástroj o prekursorech drog. Samozřejmě to bude důležité pro tuto prevenci a pro justiční a policejní spolupráci. To všechno se opírá o důvěru, ano. A zde ale si myslím, že tento typ přeshraniční eh, trestné činnosti, obchodování s drogami, to je něco, co je velice invazivní a velice to poškozuje zákonnou ekonomiku. A mm, za, to, mm, zatím ale, jak bylo řečeno, se omezujeme pouze na Ruskou federaci, ale i tak je to tedy dohoda, kterou je třeba podpořit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Komise? Paolo Mazarini? Jak zareagujete na obavy, která zde zmínil, zmínil pan zpravodaj? Kde máme komisi? Prosím, máte slovo. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Dobré dopoledne všem. Mnohokrát děkuji vám, pane Průstek, za projevenou podporu vůči návrhu komise který se týká uzavření této bilaterální dohody s Ruskou federací o prekursorech drog. Děkuji i za otázky a těm se budu nyní věnovat. Ano, skutečně tento typ dohod je založen na důvěře. A my důvěřujeme Ruské federaci v tom, že to, co je nezbytné a to, co je tedy zmíněno v této dohodě, bude dodržováno. A z tohoto důvodu jsme tam začlenili konkrétní opatření. Asi víte, že toto je první dohoda o prekurzorech drog, která obsahuje ustanovení o ochraně údajů, protože předchozí dohody nic takového neobsahovaly. A to přestože výměna informací obecně, jak jste správně zmínili, se většinou týká obchodních údajů a nikoli osobních údajů. Nicméně existují údaje, které i Evropský úřad pro dozor na to osobními údaji ve své zprávě zmínil jako ten typ údajů, který jaksi nepožívá někdy dostatečné ochrany v této zemi. Také jste zmínili celní unii ano, skutečně existuje celní unie Ruské federace s Běloruskem a Kazachstánu, která vznikla v roce 2010, takže během vyjednávání s vlastně to vzniklo během vyjednávání komise s Ruskou federací o prekurzorech drog a tomuto tématu jsme se během vyjednávání vůbec nevěnovali. Ruská strana necítila potřebu se zabývat tímto tématem v rámci vyjednávání. Je jasné, že hlavní důvod proč komise navrhuje vyjednávání se stále větším počtem zemí, je, že chceme mít posílenou bilaterální spolupráci tak, abychom mohli předcházet problémům v oblasti obchodu s prekurzory drog. Takže tím budeme mít lepší kontrolu samozřejmě. Takže jak vy jste eh, sam, samotní zmínili, že i v budoucnu předpokládáme spolupráci s velkým počtem eh, zemí v tomto regionu, rozhodně můžeme uvažovat o budoucím vyjednávání s těmito zeměmi. A i v dalších dohodách, které máme třeba s USA a jinými zeměmi, zohledňujeme skutečnost, že ano, jsou blízko jiných zemí, ve kterých dochází z obchodu s drogami, ale tam tady nedošlo k žádným odchylkám vzhledem k uzavření nebo způsobeno uzavřením těchto dohod. Jsme velice rádi, že jste nám projevili podporu a doufáme, že zahájíme nový, novou éru spolupráce v této oblasti s Ruskou federací. Děkuji vám. Děkuji. Říká pan předseda a teď dám slovo panu zpravodaji, aby mohl uzavřít tuto diskusi. Já jsem si zaznamenal to, co řekla komise. Samozřejmě tady jde o první výměnu názoru. Nicméně otázka platí tedy pořád. Jak jednat, jak tedy případně mm, vypovědět tu smlouvu nebo hm, hm, přerušit její aplikaci v případě porušování třeba ochrany osobních údajů a jak bychom mohli tedy zareagovat potom. Já jsem si vyslechl to, co řekla komise a určitě budeme se snažit, abychom dospěli k něčemu efektivnímu a to velice rychle, protože v této eh, v této oblasti, v této agendě eh, čas je spočítán. A harmonogram zatím nemám zde to datum, kdy rada tedy předloží nám tuto dohodu, ale samozřejmě my můžeme tedy udělat všechno, kromě hlasování. A další krok tedy bude, bude výměna názoru o návrhu zprávy a na schůzi v červenci, 10. 11. července, což znamená poslední schůze před prázdninami. bylo mi řečeno, že bychom měli teď přejít k bodu 24. Cars 2020. Cars 2020. To je stanovisko pro příslušný výbor ITRE. Navrhovatelkou je Maria Badia ze socialistů demokratů. Takže dám slovo Marii. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ještě než eh, se pustím do tohoto tématu, mohu požádat o dávku kofeinu? Ne, dnes kávu nedostaneme. To se omlouvám. Máme stávku dnes. Káva nebude. Dobře tady, eh, říká paní navrhovatelka, budu se věnovat CARS 2020. Jak víte, tak toto je první výměna názoru k tomuto tématu. A já budu hovořit anglicky, protože mám všechny poznámky v angličtině. S vaším dovolením. Toto odvětví v Evropské unii se potýká s obtížným eh, s Eh, obdobím, protože pátým rokem už nám se zmenšuje trh v EU pro nová auta a proto některé společnosti přikročily k restrukturalizaci a několik výrobců nyní oznámilo, že tady bude přesunovat svoje výrobní závody a to povede ke snížení počtu pracovních míst. A to je tady dlouhodobá eh, výzva pro Evropskou unii eh, abychom se zachovali konkurenceschopnost ve stále konkurenc, konkurenčnějším eh, prostředí globálním. To znamená, teď je třeba nějakým způsobem podpořit toto odvětví. Eh, toto odvětví je velkým investorem do výzkumu a vývoj. V roce 2009 to bylo 28 miliard investice. To znamená, že to může být dobrá hlavní síla, hnací síla pro to, eh, výzkum a vývoj a je velice úce propojený s ostatními eh, odvětvími. Teď přichází historické období, to znamená velká změna a dochází k velkým změnám k několika oblastech, které pravděpodobně povedou k tomu, že tento, toto odvětví a jeho odbytiště ve světě projdou velkými změnami. A proto je tak důležité mít tento akční plán a je to skutečně velká příležitost pro nás. Musíme přivítat tedy tuto iniciativu ze strany komise. Výroba a obchodní vzorce se mění. Evropský trh je považ, považován za už eh, zralý, ale jinak se velice mění eh, obchodní vzorce a ten řetězec hodnoty po celém světě. Konkurence je stále vyostřenější a naši výrobci skutečně se potýkají s konkurencí i na domácím trhu a snaží se vytvořit si také příležitosti na zahraničním trhu. Klimatické změny dále, to je eh, obrovská výzva z technologického hlediska. Chceme dosáhnout svých dlouhodobých cílů v oblasti boje proti klimatických změn, emisemi CO2 a tak dále. A navíc je tady třeba eh, v praxi využívat nové průlomové technologie. Vzhledem k klesání na domácích, poklesu na domácích trzích, tak eh, skutečně obchod je jediným způsobem, jak mohou naši výrobci růst a doufáme, že tedy eh, naše dohody o volném obchodu budou krokem ku předu. Komise eh, má návrh, který spočívá na čtyřech pilířích. Investice do nových technologií a do inovací, za druhé zlepšování podmínek na trhu pomocí posilování vnitřního trhu, Eh, posilování konkurenceschopnosti na globálním trhu pomocí efektivní obchodní politiky a také harmonizaci eh, předpisů v oblasti motorových vozidel a dále investice do lidského kapitálu a dovedností a zmírňování sociálních dopadů restrukturalizací. Komise chce tímto způsobem podpořit aktivní roli tohoto sektoru, eh, pokud jde o zmírnění tohoto poklesu v EU na ze 60% na 20% do roku 2020. Já jako navrhovatelka se zaměřuji především na rozměr vnitřního trhu. Já si myslím, že evropská obchodní politika by měla posilovat eh, základnu pro evropské výrobce, proto potřebujeme lepší koordinaci mezi obchodní a průmyslovou politikou. Jsem toho názoru, že bychom skutečně měli prostudovat dopad našich dohod o volna, volném obchodu, které už máme, a posílit probíhající vyjednávání. Uvidíme, jaký tady eh, bude kumulativní efekt těchto dohod a vyjednávání na náš, naše odvětví eh, automobilového průmyslu. Měli bychom také eh, zajistit, abychom splnili veškeré závazky vyplývající z těchto dohod, jako třeba zrušení necelních překážek na našem černovém zasedání si myslím, že je třeba provést diskuzi se všemi aktéry, se všemi zúčastněnými, protože potřebujeme znát jejich názory a vítám také veškeré vaše připomínky, které mi pomohou zpracovat můj návrh stanoviska. Děkuji. Děkuji, to je skutečně velice závažné téma. Teď se pustíme do rozpravy Bernd Lange z AD. Děkuji, pane předsedo. A děkuji Marii za podrobné vylíčení situaci, situace evropského automobilového průmyslu. Situace je obtížná. Poklet odbytu v Evropě je silný a z toho vyplývá nadbytečná kapacita v Evropě a musíme eh, tedy zabývat se tím, jak se k tomu postavit. Eh, jde o makroekonomickou politiku obecně, kdy v řadě evropských zemí poptávka po automobilech eh, se propadá. Můžete mít potom, jak chcete, velkou inovační politiku, ale lidé nebudou mít peníze na nákup nových aut. Čili myslím, že tady eh, to makroekonomické zaměření politiky Evropské unie musíme eh, trochu spochybnit, když v jižních zemích nelze posílit poptávku v automobilech, tak se tam prostě eh, kapacity v Evropské unie nevytíží. Za druhé, mezi výrobci existují různé situace, pokud jde o hospodářskou soutěž. OECD udělala eh, analýzu toho, která ukázala, že jsou konkurenceschopní a méně konkurenceschopní eh, výrobci. Měli bychom se tady pokusit se s, eh, poučit se z těch správných postupů těch nejlepších a sice pokud jde o inovace ale také pokud jde o účast eh, zaměstnanců. A myslím si, že to je eh, dividenda, pokud eh, ten podnik je hodně ovlivňován sociálním dialogem a pokud jsou tam všichni zúčastní do toho zapojení i do restrukturalizace, tak tento podnik obyčejně prochází krizí lépe než podniky, ve kterých se něco takového nedělá potom třetí věc, o které hovořila už Maria, je otázka vnějších vztahů. Ano, to je zřejmé. Růst eh, probíhá především mimo Evropu. V Evropě eh, v zásadě, eh, pokud všechno dobře půjde, uchováme stávající hladinu poptávky ale eh, rozvoj probíhá mimo Evropu a to bude eh, velice rozhodující pro nás. A sice tedy teď dvě konkrétní otázky. Eh, uzavřeli jsme obchodní dohodu s Koreou, kde se odbourávají netarifní překážky v zájmu výrobců automobilů a teď tady slyším, že Jižní Korea má ještě eh, dodatečné požadavky na certifikaci náhradních dílů. To znamená, že dodávky eh, náhradních dílů evropských výrobců do Koreje jsou tady stíženy a ještě se tady hovoří o dodač, dodatečném zdanění eh, dovozu aut, které se bude týkat evropských výrobců. Jak na to bude reagovat komise? A totež pokud je o Rusko. To je rostoucí trh, pořád tady máme to eh, zásadní téma, že eh, recyklační daň zavádí Rusko eh, jenom pro dovážená, auto, dovážená vozidla a tím to rozvojuje ten trh. Takže jak se k tomu komise postaví? Děkuji, Berte. A teď Katarín Birde za Alde. Děkuji, pane předsedo. Tohle je zajímavý pohled do budoucnosti. A ono to není nikdy eh, snadné, eh, když se člověk dívá do krysta, křišťálové koule, zjistit, co eh, bude v budoucnosti. Otázkou je, jestli bychom se měli ptát, jestli budovat, tedy stavět více, anebo jestli nestavět lepší, inovativnější, tak, abychom zajistili dopravu pro podniky i jednotlivce. Vždycky eh, mi to připomíná eh, příběh z 80. 90. let z Londýna z 19. století, kdy tamní eh, představitelé radnice se zabývali, jak zajistit dopravu v Londýně a ten odpad z koňských drožek, který se tam stále hromadil, jak to vyřešit. Vůbec nevěděli, že jim přijdou auta, která zásadně změní povah povahu eh, toho jejich problému, který řeší. Takže musíme si uvědomovat, že automobilový průmysl přinesl Evropě eh, velké, velký hospodářský prospěch v minulosti, pokud je o zaměstnanost. A vždycky jsme byli na špičce, ale podívejte se na nové technologie, které se připravují. Člověk si může tisknout náhradní díly už nebude trvat dlouho a bude se muset vytisknout celé auto. Už teď máme auta bez řidiče eh, na Heathrow a když přijedete, zaparkujete auto a nasednete do jiného, které, vás, které nikdo neřídí a odveze vás eh, k letadlu. Takže do budoucna eh, proběhnou obrovské změny techniky. A pokud je Evropa nevezme za své a ne, ujme se jich, tak nás eh, předhoní další jiné tvořivé části eh, světa. Takže pokud jde o rozvoj automobilů na nadcházejících 20 let a celý, celou tu podporu průmyslu, tak se musíme zabývat novými technologiemi a ne plánovat to, co eh, už jsme dělali a už známe z minulosti, když nás čeká budoucnost. Dále Paul Murphy za Guem. Děkuji. Já si myslím, že tohle je nesmírně důležitá debata. A nedávno šéf Fiatu Sergio Macchione eh, předvídal krve prolití eh, v automobilovém průmyslu a myslím si, že má pravdu, pokud jde o eh, rozsah nadbytečné kapacity, která tady je otázkou, jakší krv bude prolita. A z mého pohledu je to nebezpečí, že to budou eh, pracující eh, v automobilovém průmyslu. Ti zaplatí tu cenu, protože eh, ten rozsah zhrouceného trhu, no, propadu trhu v Evropě je obrovský. V roce 2007 to bylo 15 milionů a v roce 2012 12,4 milionů. To je obrovský dopad úsporných opatření. Lidé si nemohou kupovat nová auta ale samozřejmě i před eh, krizí byla nadbytečná kapacita v automobilovém průmyslu. Prostě spousta eh, továren eh, v Evropě jela na půl a spousta výrobců prodělávala až tisíc eur na autě prodávaném vzhledem k tomu, k té nadbytečné kapacitě. A kdo za to zaplatí? Myslím, že některé části automobilového průmyslu zlížily k Spojeným státům jako k typu restrukturalizace, která by tu mohla proběhla. Ale ve Spojených státech došlo k obrovské restrukturalizace a výsledkem je částečná částečné zničení tradičně dobrého, um, slušně placeného, v odborově organizovaného zaměstnání a celý sektor je teď eh, nízkonákladový ztráty pracovních míst tam eh, proběhly a nejsou tam žádné odbory. A je zřejmé, že evropští výrobci by se rádi eh, pustili tímto směrem. A tomu bychom měli odolat. Neměli bychom připustit, aby dělníci zaplatili za tuto krizi automobilového průmyslu. Samozřejmě je třeba nejen zvrátit politiku úspor, ale i reorganizovat automobilový průmysl a o to se eh, to sdělení nějak jako pokouší, ale myslím si, že se mu nepodaří tohle postihnout, protože systém založený na oddělém vlastnictví eh, různých částí automobilového průmyslu, eh, kde některým částím se daří, jako Volkswagenu, a některým jiným se nedaří, jsou v krizi, jako Fiat nebo Peugeot, tak na této jednotlivé základně nelze rozdobené základě nelze eh, provádět restrukturalizaci eh, aniž by to eh, utrpělo, utrpěli dělníci. Takže hm, navrhl bych společné vlastnictví a nečekám, že to komise vezme. Hm, znamenalo by to investice do zelených technologií a změnu výroby například na veřejnou dopravu prostě to, co je třeba. To je jediný způsob, jak zachránit eh, pracovní místa, ale myslím si, eh, že zájmy eh, šéfů automobilového průmyslu budou spíš hájit své zisky za každou cenu. A tam dojde přenesení břemene na dělníky. A evropští dělníci se samozřejmě budou snažit koordinovaně tu ta samá pracovní místa hájit, tak jsou tady další eh, žádosti o slovo, i když musím říci, že pokud jde o uhlí průmysl, tak eh, lidé z Francie a z Itálie, eh, kde se hodně vyrábí automobily, tady zatím nebyly zastoupeni úplně, ale já tady nemůžu hovořit jejich jménem, takže si vyslechneme komisi. Tentokrát je tady pan Filip Žán z generálního ředitelství pro podnikání. Merci, prezident. Děkuji, pane předsedo. Asi málo co říci je, než to, že netrpělivě budeme čekat na stanovisko vašeho výboru, a to z několika důvodů. Především, poněvadž mezinárodní dimenze je nyní daleko více důležitá v automobilovém odvětví. Eh, to vyplývá i ze zprávy komise z akčního plánu. To není pouze odvětví výrobců, jde o celý subdodavatelský řetězec. Všechny podniky, které jsou na průmysl napojeny, ať jde třeba o přípravu, ať jde o výrobu, náhradní dílu a tak dále. Tak jak řekl zpravodaj, mezinárodní aspekt je o to důležitější právě teď, když evropský trh stagnuje a především jsou to trhy třetích zemí, kde je potenciál růstu. A druhá věc. I zde by mohla existovat určitá budoucnost pro evropský průmysl eh, v tom, když bude reagovat eh, svou produkcí na požadavky třetích zemí, což znamená mít dobré obchodní strategie, včetně konvergence norem. Za třetí, až do posud Evropa a evropské podniky byly lídry v celé řadě technologického e, vývoje. A víme ale, že e, došlo k takovému přerušení a musíme si kladet otázku, jaké investice do vědy výzkumu, jaký přístup e, k, ke standardizaci, k právní úpravě, ať jde o regulaci emisí CO2, dalších znečišťujících látek a tak dále. A e, to je to, co musíme vzít do úvahy nejenom e, e, na domácí úrovni, ale jde nám i určitou konvergenci norem a proto teď jednáme o tom s těmi našimi největšími obchodními partnery. S potěšením kvituji návrh zpravodaje, zpravodajky, tedy zorganizovat v červnu seminář eh, a jsme eh, vašemu výboru a zpravodajce k dispozici. Chceme přispět jako komise eh, především k té koherentnosti, konsistentnosti mezi politikou průmyslovou, obchodní a regulací. Děkuji. Ano, dobře. Bert Lange má nějakou otázku na komisi? Ano. Možná pan Filip Jean by něco mohl říci k té problematice Jižní Koreji a netarifní bariéry, které jsem zmínil. Chcete zareagovat na tuto otázku? Děkuji. Pan Lange má zcela pravdu. Máme zde eh, smlouvu volného obchodu s Jižní Koreou a je to eh, dohoda, která se netýká tarifu, ale my se snažíme řešit otázku netarifních překážek, to znamená možnosti vytvořit společný standard, který by byl akceptován mezi EU a Koreou ve smyslu legislativy, která upravuje třeba bezpečnost či emise. Vyjednávání takové přílohy eh, technická regulace, to je velice citlivá, těžká věc, ale je zde určitá možnost vytvořit nějaká společná pravidla, společnou regulaci, společné normy, které by aplikovala jak Korea, tak EU, tak abychom minimalizovali ty netarifní překážky. Bohužel, upřímně, situace je taková, že eh, návrh přílohy o netarifních překážkách nepokrývá všechny možné typy regulace jenom asi jednu třetinu regulace pokrývá. A je zde tedy určitá oblast, kde jsme se nedohodli na společné standardu mezi EU a Koreou. Pokud jde o CO2, zde řešíme tento problém, zjišťujeme, e, čeho je schopná Korea, ještě jaké další doplňující požadavky by mohla splnit, včetně náhradních dílů. Pan Lange má pravdu, máme zde problém, poněvadž Korea e, v podstatě eh, eh, přijímá nové právní akty, které jsou v rozporu s duchem dohody, protože duch dohody je takový nevytvářet si další obchodní problémy. Ale je to problém, protože eh, jak si změní té dohody není dostatečně precizní, to znamená nemůže řešit ty konkrétní opatření, jak zmiňuje pan Lange, ale ujišťuji pana Langeho, a že kolegy, kteří mají na starosti správnou implementaci dohody volného obchodu, což spadá pod pana de Chuchta, DG obchod, tak jsou velice aktivní a snaží se věci objasnit. Domníváme se, že kroky přijaté Koreou ohledně CO2 či náhradních dílů jsou zcela v rozporu s duchem dohody, což znamenalo, že což bylo míněno tak, že si nebudeme vytvářet další problémy kvůli eh, vytváření a přijímání nových požadavků, k čemuž teď dochází v Koreji. Děkuji. Děkuji, Maria. Poslední slovo, zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem za připomínky. A, ano, řekla bych tomu, že souhlasím se všemi vašimi názory a možná jenom chci k tomu podotknout. Samozřejmě jsem ráda, že se mnou souhlasíte v tom, že tady jaksi mm, před námi stojí mm, velký problém. Tedy automobilové odvětví je velký problém eh, a víme, že vnější zahraniční trh je velice důležitý, protože může tuto situaci pomoci řešit Potom je zde další problém a to je inovace, která je velice důležitá. A teď jde o to, jakou inovaci, v čem potřebujeme inovaci. Zástupce Alde řekl, že musíme tedy eh, lépe tedy eh, umět do budoucna vidět a eh, zde problémy našich smluv volného obchodu, jak jsem řekla předtím. Musíme velice pečlivě sledovat eh, vývoj těch eh, stávajících smluv a eh, pečlivě uzavírat budoucí smlouvy, tak abychom skutečně měli společná pravidla, společné normy, protože jinak by bylo velice obtížné zajistit reciprocitu na trhu. A ještě k polu Marfimu. Souhlasím s jeho obavami, když on říká, že Eh, problém je také způsoben tím, že eh, zde máme příliš velké škrty v Evropě. S tím zcela souhlasíme. Ale musíme nejprve řešit blízkou budoucnost, samozřejmě a také i tu dlouhodobou budoucnost. A musíme být schopni nalézt mm, toto řešení, protože krize je realitou, eh, ten odvětví zažívá eh, eh, krizi, ztráta pracovních míst a zároveň musíme být dostatečně schopni plánovat i řešení do budoucna v tomto sektoru. Děkuji, děkuji všem za poznámky a doufám, že budeme mít příležitost ještě o tom hovořit a budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy a stanoviska. Děkuji. Děkuji. Harmonogram byl přijat včera koordinátory a to výměna názoru v červnu na naší řádné schůzi a návrh zprávy, o tom se bude jednat v červenci a hlasovat v září. To je konec bodu 24 a teď nás čeká výměna názoru s panem komisařem Dechuchtem, který ještě nedorazil, ten dorazí za 5-6-7 minut, takže navrhuji krátkou přestávku. Pokud se nemýlím, tak prý káva je e, přecálí, káva nestávkuje, káva tam leží, takže můžete si ji tam vzít. Já to tak učiním. Děkuji. klima. to close. Uh, have attention, please. Žádám vás o pozornost, kolegyně a kolegové. Můžeme navázat. Pod číslo 21 na pořadu jednání to výměna názoru s panem komisařem de Guchtem. Jedná se o program komise na léta 2013 a 2014 v rámci takzvaného strukturovaného dialogu, který s komisí vedeme. Je to už čtvrtý dialog v, tomto, v této sestavě. už se teď blížíme eh, ke konci našeho funkčního období. My vlastně oba, za méně než rok nám končí funkční období. Takže bych chtěl požádat všechny kolegyně a kolegy z našeho výboru, aby přispěli do této diskuze. Nejenom proto, že nám končí eh, funkční období, ale také proto, že prostě musíme začít hodnotit to, co se nám zatím povedlo. Takže pane komisaři, vítám vás tady, máte slovo. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Moje funkční období končí 31. května nekončí tady první, 31. května, kdy začínají volby, ale já zůstanu ve funkci až do eh, října eh, protože do 1. listopadu proběhnou všechna slyšení s kandidáty na další eh, komisaře, takže doufám, že budu mít spojence i v dalším složení parlamentu, aby všechno jaksi neskončilo 1. listopadu, aby to nebyl velký, velký skok. Nicméně pustíme se do diskuze k našemu tématu. Dovolte, abych na úvod poděkoval vám všem za to, že jste mě pozvali na naš, naše pravidelné jednání v rámci strukturovaného dialogu. Už jsme tady. Pře- rok vlastně v tuto chvíli zbývá do konce tohoto funkčního období tohoto parlamentu a zbývá nám rok a půl do konce funkčního období tohoto složení komise. Ale chci vás ujistit, že já ještě nekončím, pokud jde o naši politiku, náš program. Je tady na čase, jak se ohlédnout za tím, co jsme prozatím udělali, tak toho máme ještě spoustu před sebou. Smyslem strukturovaného dialogu je tedy zhodnotit to, co eh, zatím proběhlo. V prosinci parlament schválil eh, dohody se Střední Amerikou, s Kolumbií a tak dále a od 1. března letošního roku Evropská unie uplatňuje eh, dohodu z Peru a eh, pokud je o Kolumbii a Střední Ameriku, tak dokončujeme všechny eh, nezbytné kroky a doufejme, že Kolumbie byla připravena mm, na před, před ty první kroky už letos. Pokud jde o Guatemalu a další americké země, tak 15. července doufejme, že tady budou připravené a že budeme 1. Eh, srpna letošního roku moci zahájit první předběžné kroky. Stalo nás ta spousta práce a podařilo se nám tady vyvážit eh, vzájemné zájmy, eh, jak ty obchodní, tak zájmy na udržitelném rozvoji. Teď evropský vnitřní trh probíhá, eh, prochází velkými změnami, nicméně myslím, že se nám podařilo některé ty výzvy a problémy už překonat. Veřejná eh, Diskuse ve vnitrostátních parlamentech, pokud jde o tyto dvě dohody, nebyla až tak intenzivní jako tady v Bruselu, ale tak to je obvyklé. A proto bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste využili své kontakty u vás doma k tomu, abyste jaksi obhájili tu dobrou práci, kterou Evropský parlament vykonal. Před rokem jsme schválili nové vylepšené GSP, ten už teď funguje a díky vaší spolupráci je spravedlivější než dříve. A je to jeden z nejštědřejších, pokud vůbec nejštědři, to není nejštědřejší existující preferenční režim pro ty nejméně eh, rozvinuté země. A proto vítám to, že jsme nyní tady eh, schválili přístup Myanmaru Barmy eh, do tohoto režimu, což v květnu 2011, když jsme o tom začínali hovořit, vůbec eh, se nepředpokládalo. Komise teď pracuje na aktech přenesené pravomoci, Samozřejmě naše spolupráce bude rozhodující. A poslední věc je spolupráce se zeměmi AKT. Dohoda o přístupu na trh je důležitým milníkem v našich vztazích, takže já bych vám chtěl poděkovat za konstruktivní přístup k tomuto dokumentu. Konkrétně bych chtěl poděkovat zpravodaji, protože toto rozhodnutí otevře eh, další možnosti a příležitosti k regionální spolupráci tím, že nám umožní soustředit se na dlouhodobý vztah mezi našimi regiony Teď jsme si všechno vysvětlili, všichni partneři si teď tedy musí zvolit, jaký typ obchodního vztahu vlastně chtějí. My chceme ta eh, vyjednávání v tuto chvíli posílit, urychlit, ještě plánuji do letní přestávky návštěvy na místě a potom další návštěvu plánuji ještě na podzim. Už některé kroky správným směrem probíhají. Doufám, že ten rozvoj ještě půjde dále ku předu a že vám budu moci předat další informace, až se něco dalšího uděje. Máme stále ještě na stole před sebou některé poměrně závažné legislativní návrhy a já doufám, že se nám podaří je dokončit ještě před eh, koncem funkčního období tohoto parlamentu. Před dvěma měsíci jsem přednesl návrh, který se týká eh, obraných nástrojů pro náš obchod. A doufám, že se nám podaří dokončit práci na tomto návrhu ještě během tohoto období, protože potřebujeme vyslat jasný signál našim partnerům, že netolerujeme nespravedlivé, nekalé obchodní praktiky a že nechceme eh, dovolit, aby byla narušována hospodářská soutěž. Můžeme toho dosáhnout jenom pokud zachováme příslušnou rovnováhu mezi našimi jednotlivými nástroji pro obranu obchodní politiky, které jsou eh, jednými z nejlepších na světě. Rada a parlament jsou spoluzákonodárci a my tady jsme rozhodnuti, že využijeme naše stávající nástroje k tomu, abychom zajistili eh, volný a spravedlivý obchod ve vztahu k hlavním obchodním partnerům. Další návrh, který v tuto chvíli máme na stole, je e, urovnávání sporů, řešení sporů mezi investory a státem. Já jsem velice rád, že parlament tady v podstatě souhlasí s postojem komise, ale musím vám varovat, že rada e, e, se spíše kloní k pozici, která bra- bude bránit Evropské unii v tom, aby mohla hovořit jedním hlasem a která pravděpodobně eh, znesnadní komisařům to, aby jak si bránili zájmy EU jako celku. Komise bude proti tomuto stanovisku rady a doufám, že parlament nás podpoří. Minulý týden na vašem plenárním zasedání jste dospěli k rozhodnutí, které je velice povzbudivé pro nás v tomto smyslu. Dále eh, se jedná o nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek. Vím, že to je velice citlivá záležitost která v radě eh, vlastně se projednává velice pomalu. Nicméně tady opět máme možnost ukázat, jak je silná naše obchodní politika, takže my nadále samozřejmě jsme velice otevření tomu, abychom projednávali i vaše návrhy k tomu, jak zdokonalit tento nástroj. Těším se na vaši zprávu. Dále je tady eh, nařízení o prosazování, to je poslední takový dílek skládačky, který povede k tomu, že budeme moci bránit své zájmy a práva a já doufám, že se nám podaří dokončit tuto záležitost ještě během tohoto funkčního období. Komise bude nadále v mezidobí v Chile vyjednávat. V nadcházejících týdnech a měsících budeme jednat s partnery, jako například Japonsko, Indie, Maroko, Tajsko a e, dokončíme jednání s Kanadou, Arménií, Gruzí a Moldavskem Doufám, že v červenci budeme moci zahájit vyjednávání se USA. A tady bych ještě chtěl pohovořit o eh, minulém týdnu, o usnesení. Všichni se asi shodneme, že eh, zrušení takovýchto překážek pro obchod v transatlantickém prostoru bude velice výhodné pro nás. Možná se neschodneme na tom, jaké přesně budou eh, tyto výhody vzhledem k té nezávislé studii, ale nemůžeme popírat to, že transatlantický obchod a investice bez této dohody prostě není možné. Není možný, nebude využívat svůj celý potenciál. Vaše vlastní, vlastní usnesení volá potom, abychom využili svoje dalekosáhlé zkušenosti při vyjednávání bilaterálních dohod, tak abychom mohli dosáhnout lepších výsledků, ambicioniz ambicioznějších výsledků z USA. Je mi líto, že jste na minulý týden hlasovali pro vyloučení audiovizuálního sektoru a teď tedy rada musí zajistit, aby toto nebyl úplný konec v tomto směru. Chceme mít co nejširší mandát. Tak, abychom skutečně příliš nezúžili svůj záběr a tím neome, neomezili možné výhody z tohoto jednání. Protože se to netýká jenom transatlantické oblasti, ale také celosvětového měřítka. Protože Evropská unie je uprostřed klíčové bitvy mezi jednotlivými zájmy. A jsou to zájmy, které minulý týden jaksi eh, nebyly dostatečně zviditelnily. Je to třeba oblast eh, letectví, zemědělství, veřejných zakázek, služeb, zeměpisných označení původu, břidličného plynu a dalších klíčových oblastí transatlantického obchodu a hospodářství, takže já skutečně bych vás chtěl požádat, abyste stáli za svým postojem, tak, abychom mohli dosáhnout ještě ambicioznějších, lepších výsledků. Teď eh, multilaterální oblast, tam tady mm, očekáváme, že nás podpoříte. Děláme všechno proto, aby další jednání ministrů v prosinci na Bali, jednání v rámci VTO, že dosáhne skutečně nějakých smysluplných výsledků, pokud jde o usnadnění obchodu. Také spolupracujeme s dalšími členy VTO, pokud jde o obchod služby a tak dále. Pokud jde o investice, tak jsme radě navrhli, aby nám eh, udělila povolení k zahájení vyjednávání s Čínou. Je nepochybné, že globální eh, obchod má potenciál k tomu, aby vyzvedl milion lidí z chudoby. Nicméně potřebujeme proto lépe řídit celý ten řetězec poptávky a tady je třeba se zamyslet nad hroznými pracovními podmínkami, které někde panují, eh, také eh, nám překáží brání ve využití potenciálu konflikty a tak dále. Nedávné události v Bangladeši skutečně eh, bereme velice vážně tady v Evropě, vedou k velikým obavám, pokud je o bezpečnost a pracovní podmínky v některých odvětvích v Bangladeši i v jiných rozvojových zemích. Tady konkrétně eh, odkazuji na eh, aktivity, které komise plánuje, které jsme vám minulý čtvrtek představili a mezi ně patří i tedy eh, snaha dosáhnout zodpovědného dodavatelského řetězce. My jsme tady v Bruselu jednali s, bangladeským, s bangladeskou ministriní o tomto tématu a já doufám, že se nám podaří dosáhnout skutečných aktivních kroků nejenom na straně EU, ale i ostatních partnerů, třeba USA. V tuto chvíli konzultujeme eh, s vládou Bangladeše, Spojených států a také s Mezinárodní organizací práce Eh, abychom už eh, na začátku července dospěli k nějakým opatřením a aktivitám, které mají podpořit práci, která už vlastně eh, začala být prováděna od chvíle, kdy došlo k těm tragickým událostem. Odpověd, zodpovědné řízení a zpráva dodavatelského řetě, řetězce je tady stejně důležitá jako třeba v těžební oblasti, těžební průmyslu protože to je skutečně nezbytné, tak abychom mohli eh, rozvíjet udržitelným způsobem eh, ekonomiku v zemích, které jsou bohaté na přírodní zdroje. Tady je možná iniciativa EU, která se týká eh, nerostných zdrojů ve zemích, ve kterých probíhá konflikt. Probíhají veřejné konzultace a na konci letošního roku tedy zjistíme, zda můžeme vytvořit nějaký evropský systém, nějaký program který povede ke spra- řádné zprávě v těžební průmyslu v rozvojových zemích. Já osobně udělám vše pro to, abychom mohli skutečně nějakou takovou legislativní iniciativu zahájit ještě před koncem tohoto roku, protože se zdá, že to bude taková uh, skutečně nejzaší lhůta pro eh, předkládání takových návrhů. Komise nebude samozřejmě usínat na Vavřínech, bude předna- eh, představovat další iniciativy. A já počítám s tím, že eh, nám pomůžete, a vím, že mohu počítat s tím, že nám pomůžete skutečně naši práci provést řádně a vy můžete počítat i s tím, že já do konce svého funkčního období udělám vše pro to aby práce na těchto dokumentech a oblastech pokročila ku předu. Děkuji, pane komisaři, říká pan předseda, zahájíme rozpravu. Pan komisař se podle mě správně zaměřil na to, co ještě musíme provést do konce našeho funkčního období, takže já bych vás chtěl vyzvat, abyste se teď hlásili do debaty. Of the... Samozřejmě zachováme hierarchii mezi politickými frakcemi podle jejich velikosti a začneme panem Kasparem z EPP. Vážený pane komisaři, mnohokrát děkuji, že jste k nám eh, znovu dnes eh, přišel. Myslím, že správně eh, poukazujete na některé úspěchy, kterých jsme společně za posledních tři a půl let i díky vaší práci dosáhli. Chtěl bych eh, se dotknout eh, plánované dohody se Spojenými státy. V červnu eh, tedy konečně zahájíme, abychom uvedli tu mašinerii do chodu a s tím před dvěma, třemi lety ještě nikdo, nikdo v parlamentu nepočítal. Já bych byl velice rád, kdybyste se vynasnažil, aby komise měla dost zdrojů k intenzivnímu a rychlému a komplexnímu vedení tohoto vyjednávání. Probíhá už tolik vyjednávání, která neběží příliš dobře a já bych byl opravdu velice rád, abychom u tohoto vyjednávání se spojenými státy, které je tak strategicky důležité, no, opravdu investovali hodně zdrojů, aby to z toho nebyla další nekonečná story, ale aby to vedlo k matotelným výsledkům brzy. Druhá věc, eh, dohoda o ochraně investic s Čínou. Eh, myslím si, že eh, tady je naléhavě nezbytné, abychom pokročili vpřed. Řada evropských podniků podniká v Číně a musíme se snažit proto postavit spolupráci s Čínou na lepší základy. A když hovoříme o dohodě o ochraně investic, tak si myslím, že nejde jenom o novou dohodu o ochraně investic, ale máme stále více eh, členských států, které vedou dohody o národních eh, dohodách o ochraně investic. Myslím si, že eh, v rámci postupu komitologie a mm, do parlamentu k nám teď přišlo nějakých 10, 15, 20 plánů členských států, kde oni vyjednávají o bilaterálních dohodách. Například s Větnamem to chceme s Větnamem vyjednávat a tedy o takové dohodě a máme tady e, jinou členskou e, zemi, která se snaží s ním dojednávat takovou dohodu o ochraně investic. A já se ptám, jak chceme řešit tento problém, abychom, že na jednu stranu tady máme eh, evropskou odpovědnost za dohodu o ochraně investic a na druhou stranu za posledních několik měsíců eh, členské státy stále více vyjednávají dohodě o investic, dohody vlastní tedy nelze tedy eh, nějakým způsobem eh, vyzvat k tomu společnému řešení na evropské úrovni. A potom eh, je tady další věc, a sice řada dalších pánů, o kterých jste hovořil. Myslím si, že teď tady neprovádíme žádnou realokaci zdrojů v Evropské komisi. Když se podívám na to, že všechny ty projekty, které jste dnes naznačil, načrtnul, budete muset provádět v praxi tak otázkou je, jestli personálně jste eh, schopni to zajistit. A proto bych se zeptal, jak vy má, my vám v parlamentu můžeme ehm, použít, alespoň u nás na frakci by eh, tady byla připravenost, eh, tak abychom převedli zdroje ne z těch vytížených generálních ředitelství právě na to vaše, tak abyste to personálně měli zajištěné, eh, protože tady máte Čínu, USA a další eh, dohody, tak aby ty dohody eh, opravdu bylo možné dovést do konce a, mm, neuvázly na personálním nedostatku. A další věc, o, kterých jsem chtěl, o které jsem chtěl hovořit, je probíhající debata o mezičenskými státy o antidumpingovém řízení v solárních v solární výrobě v médii obíhá mý předběžné eh, výsledky vašeho šetření o antidumpingových celých 47%. Já vůbec nechci eh, zacházet do výpočtu těch procent, ale když tady hovoříme o 47%, najednou tak eh, se asi nebudeme hádat o tom, jestli je to přiměřené, nebo jestli by to nemělo mít 60%, nebo jenom 30%, ale já bych vás zdvořil rád požádal, že prostě nemůže být, aby Evropská unie eh, se nechala tak vystavit eh, tlaku čínských přátel, čili bylo eh, by dobré, abyste opravdu ty předběžné plány uskutečnil, ta předběžná cla, a potom vyjednával s Číňany o řešení. Víme z minulosti, jak obtížné je eh, vyjednávat s takovým velkým světovým partnerem, jako je Čína, ale jinak ta eh, vyjednávání můžou dopadnout dobře u nás tady na výboru. Asi nechceme nikdo obchodní válku s Čínou. Nechceme eh, se pouštět do obchodní války, ale vzhledem k tomu, že se tady hovoří o 47% antidumpingového cla, tak je zřejmé, že nechceme žádnou uh, Mm, válku, ale myslíme na eh, defenzivní opatření a já bych byl proto rád, eh, kdybyste udržel svoji linii v tomto tématu a nepodlehl. A ta eh, předběžná cla, abyste také zavedl, abychom byli opravdu na stejné úrovni s Číňany v této konkrétní věci, ale také v řadě dalších věcí. Tohle je jenom takové typické téma pro ostatní věci kdy eh, si musíme eh, čísně vypořádat v nadcházejících letech tu eh, vzájemnou hospodářskou spolupráci. Tolik tedy k mým čtyřem bodům. Děkuji. Děkuji. A nyní za SAD Bernd Lange. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Eh, v návaznosti na to, co říkal Daniel Kaspary na konci, eh, doufám, eh, mimochodem Danieli, že tohle také budeš tvrdit spolkové vládě v Německu, která se k tomu staví jinak. Pane komisaři, já jsem chtěl hovořit o třech věcech. Hovořil jste o obtížích při ratifikaci bilaterálních obchodních dohod ve ženských státech. Příčinou je, že tyto dohody jsou často pojímány jako smíšené. A pravděpodobně tady budeme mít takový problém i u budoucích obchodních dohod. Jakou strategii máte vůči eh, radě, aby se zajistily kompetence podle eh, Lisabonské smlouvy, aby eh, obchodní politika byla opravdu ve výlučné pravomoci Evropské unii a nebyly ne, nebyla brán, nebylo, nebránilo se jí bilaterálními dohodami. Potom je tady eh, v závislosti, tedy v souvislosti s eh, tím incidentem v, incidentem v Bangladeši. My jsme o tom hovořili na plenárním zasedání a to já podporuji, co jsme tam schválili. Jestli eh, bychom v budoucích obchodních dohodách neměli mít nějaké silnější ustanovení k průhlednosti obchodních řetězců a politiky CSR podle modelu hm, například belgické investiční dohody nebo eh, dohody USA Peru. Tak abychom prostě tady měli silnější páky v rukou. A potom eh, další věc, o které jste, o které jste nehovořil, eh, čekáme na revizi legislativy o zboží dvojího užití. Možná, že byste nám mohl říci něco o nějakých plánech, protože my věříme, že teď asi nechcete eh, vzhledem eh, časovému tlaku eh, přicházet s žádnou legislativou, ale mm, myslím si, že, nebo nějak tak cítím, že bychom měli se posunout v nadcházejících měsících vpřed. Děkuji za Alde. Má slovo Silvana Kuchmer. Děkuji. Děkuji panu komisaři Děkuji vám, že jste přišel a jsem ráda, že jste nezapomněl na to, co jste řekl před určitou dobou. To tedy bylo takové bolestné slyšení. Vy jste řekl, že budete vstřícný vůči spolupráci a dialogu s, s parlamentem a skutečně jste dodržel tento příslip a nezapomněl jste eh, eh, na to za pota léta, která následovala po slyšení a důkazem je toho, že jste zde. Dovolte, abych zmínila dva prvky, dvě věci. Určitě kolegyně Katrin za ALDE také e, zmíní další body. Za prvé, říkal jste, že e, s Kanadou se finalizuje teď e, smlouva SITA, to je vynikající zpráva. Bohužel jsem slyšela e, několikrát za poslední dva roky, vždycky jsem slyšela, že se něco finalizuje a takže mohl byste nám e, sdělit konkrétnější datum, kdy dojde k eh, skutečnému uzavření eh, této dohody a která, které věci pořád ještě jsou sporné a otevřené v jednání mezi Kanadou a EU. Další bod Daniel Kaspary a, také, a Bernd Langen také to zmínili. Samozřejmě to je eh, jaksi mm, diskuze mezi členskými státy a komisí ohledně opatření proti Číně. Vím, že to je velice živá diskuze. 15 států není spokojeno s tou myšlenkou, že bychom přijali kroky proti Číně eh, a takže pouze šest států podpořilo komisi a některé ještě nemají jasnou pozici. Rada by měla tedy přijmout nějaké rozhodnutí a já si kladu otázku pro to, jaké nás čekají další kroky. Jak vypadá vývoj diskuzí mezi členskými státy a komisí? Co si o tom konkrétně myslíte? A další dvě velké oblasti komise tedy uvalila mm, mm, celá, pokud je o solární panely, takže já se ptám, jaké eh, eh, eh, další podrobné informace nám můžete říci. A také potom vypadá to, že ještě věc analyzujete a také i Víme, že se již dějí konkrétní věci. Telekom, telekomunikace. Eh, tady eh, eh, komise přijala principiální rozhodnutí, takže ptám se, komise přinutí sice, ale zatím ještě to nezačalo se aktivovat, tedy platit. A co to znamená? Není to trochu v kolizi s požadavkem komise, kdy komise ve středu minulý týden požádala členské státy o mandát, aby mohla vyjednávat o investiční smlouvě s Čínou a na druhé straně tato opatření, která možná asi mm, zrovna nepomůžou eh, vyjednávání o obchodě s Čínou. Děkuji předem za odpověď. Další za chvilku v druhém kole ještě dostane slovo Alde, ale teď další EKR David. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Takže Samozřejmě eh, vy eh, často eh, obvinujete americké politiky, že nic neznají o Evropě a dokonce řekl, že bylo šílené a katastrofou, kdyby Británie odešla z EU, protože by přišla o velké výho- výhody v obchodě a ztratila by desítky tisíc pracovních míst. To je z 6. května, co vás cituji a tvrdíte také, že potřebujeme rozhodnout na základě e, čísel a ne jen tak tedy z čista jasná. S tím souhlasím, ale e, vy jste tedy e, často se vměšoval do britské politiky, tak se ptám, kdyby Británie měla teoreticky hlasovat v referendu, v roce 2016 či 2017 o tom se opustí EU, říkáte vy jako komisař eh, pro obchod, že nebudete schopen vyjednávat dohodu o obchodu s vaším největším eh, klientem, což je Británie. Británie tedy dovozuje 4 miliardy, ve 4, 4 miliardy zboží a, čl, mm, zboží a služeb z, z členských států, tedy více dováží než vyváží. A článek 50, tedy Lisabonské Lisabonské smlouvy vyžaduje, aby Evropská unie mm, mm, v podstatě tedy eh, vždycky potom tedy vyjednala mm, takovou, s, s, tím, s tím státem, který případně by opustil. My máme podobnou dohodu se Spojenými státy, se Švýcarskem a vy říkáte, že by se to nestalo takto. To je v podstatě politická intervence vněšování do e, e, britské politiky. Můžete nám tyto mýty nějak objasnit? A další za zelené. Kolegyně Sakala, děkuji. Pár otázek a velice stručně. Vy jste zmínil Kolumbii. Ano, my jsme měli cestovní mapu pro Peru a Kolumbie, týkalo se to lidských práv a podobných dalších dimenzí a já se ptám, jak to bude fungovat teď, kdo odpovídá za aplikaci této cestovní mapy a kdy můžeme čekat eh, první zprávu o implementaci cestovní mapy. Za druhé, zmínil jste také Myanmar a mm, pokud jde o zprávy, budete, budeme mít nějakou zprávu o pokroku lidských práv ještě předtím, než tedy uzavřeme nový režim GSP a potom tedy i o, o tom se také tady hovořilo, zde chceme zde je důležité, aby Evropský parlament hrál plnohodnotnou roli jako zákrodárný orgán a ne, aby tedy mm, pouze byl odsunut na druhou kolej. Takže chceme mít plnohodnotnou roli. Dále ještě zcela podporuji EPP, co se týče Číny. Neměli bychom se mm, jaksi mm, neměli bychom se vzdát našeho přístupu k Číně. Ke Spojeným státům. Vy jste zmínil transparentnost, která je velice důležitá. Když jste to zmínil v jiných okolnostech, také se domníváme, že obchodní dohoda se Spojenými státy je důležitá a samozřejmě i proto ta jednání, která s nimi probíhají, musí být transparentní, což tak nebylo vždy, takže říkáme ano, transparentnost je důležité, důležitá. A jak tedy budete informovat nejenom poslance, ale i občany o pokroku, mm, o postupu vyjednávání? A také důležité, abyste vzali do úvahy vážně naše názory, které se týkají třeba audiovizuálních služeb a dalších standardů, protože my v Evropské unii máme určité věci, o které nechceme přijít a to je mm, drtinový názor parlamentu většinový názor parlamentu. Dále k Bangladeši. Parlament také odhlasoval na dvou plenárkách, eh, odhlasoval, že chceme mít eh, prav, povinná pravidla odpovědnosti obchodních společností. Máte nějaké plány, jak to implementovat? Především tedy, co se týče Bangladeše a dále e-pass. Ptám se, stále jste viděli zprávu delegace INTA, která se zabývala eh, eh, Cariforem EPO a mm, dalšími. My jsme shledali určité problémy, které se týkají možných tedy smluv EPA. A, mm, takže jak je to s tě smlouvami EPA. A dále Indie. Jaký je stav vyjednávání s Indií? I don't, I see nobody from GUE. Nevidím nikoho za GUE. Poslední za FD, kolega Nejdříve ze všeho bych chtěl se přidat k ostatním a poděkovat panu komisaři za to, že přišel na toto jednání a že se vyjádřil jako u něj obvykle jasně a přesně. Já se zeptám na dvě věci, které vlastně se týkají něčeho, o čem se tady přímo nehovořilo. Za prvé, vaše připomínky ve, ehm, na adresu Spojeného království. Kontext je takový, že od doby, kdy se Spojené království v roce 1973 připojilo k EU, tak náš obchodní deficit, schodek je více než 530 miliard liber. Já jsem o tom hovořil v září a teď už je květen, takže teď si myslím, že ten kumulativní schodek je ještě vyšší. Takže to, co jste řekl ve Spojeném království, tak to bych chtěl se zeptat, jestli to bylo jenom vaše osobní předpověď, pane komisaři, nebo jestli jste hovořil oficiálně z pozice komisaře pro obchod, nebo jestli jste hovořil za komisi jako celek. A ať už to bylo jakkoliv, tak se chci zeptat, jestli skutečně předpovídáte, protože byste je to skutečně předpověď, je to hypotetická předpověď do budoucnosti, ale tady jestli si myslíte, kdyby, e, kdyby Spojené království skutečně odešlo z EU, a zajímá mě váš opoz, e, ob, osobní názor, jestli by tady v takovém případě Spojené království skutečně nemělo podobnou dohodu o volném obchodu, jako jsou ty dohody, které jsme podepsali s Mexikem a s Jižní e, Koreou a teď se to připravuje s Kolumbií a dalšími zeměmi. A druhá otázka se týká tedy clům uvaleným na solární eh, panely vyrobené v Číně. Já tomu říkám solární cla. Eh, v dnešní době nejenom, že Německo je proti, tady zdá se, že eh, němečtí europoslanci nejsou proti, ale 14 členských států je proti tomu. A dokonce někteří říkají, že až 17 členských států je proti tomu, aby se taková cla uvalila. A já se chci zeptat vás, pane komisaři, myslíte si, že v situaci, kdy více než polovina členských států je proti, a je to tady většina, jak pokud jde o počet členských států, tak o, o počet obyvatel, tak dává to vám morální oprávnění, ne, nemluvím o právním, oprávnění, ale dává vám to morální oprávnění zahájit takovouto kampaň, která uh, vlastně má jaksi trestat čínské partnery cly, která jejich sazby mohou dosáhnout až 47%. Je to tedy vaše vlastní iniciativa, protože to je iniciativa, která jaksi nemá souhlas ze strany členských států. A Není to něco, čemu bychom my u nás v Británii u soudu říkali jaksi eh, nějaká taková frivolní eh, záležitost, která nemá žádnou podporu. Každý, každá akce vyvolá reakci. To je fyzikální zákon, ale je to také zákon politický a obchodní například u mě doma, v mém okrsku, jsou firmy, které skutečně hodně se živí, živí se tím, že instalují solární panely a jim by velice uškodilo uvalení takovýchto cílů, že ono nejde jenom o, vy, o výrobní sektor, protože když něco takového uvalíte, tak to bude mít špatný vliv také na uh, sektor služeb a tak dále. Děkuji vám mnohokrát za uh, to, že jste se mě vyslechl. Vždycky vás rád tady přivítám. Děkuji, říká pan předseda. Teď druhé kolo. Eh, máme další žádosti o slovo. Pan předseda říká, nevíme, jestli budeme mít čas na druhé kolo otázek, pokud pan komisař odpoví na první kolo už teď. Pan komisař by raději zareagoval hned na tyto otázky a poté proběhne druhé kolo diskuze. Děkuji vám, pane předsedo. Já vím, že tady jsou ještě další dotazy, ale já si myslím, že bude nejlepší, když se vyjádřím nejdříve k těm prvním otázkám, abychom na to měli dostatek času. Také mám pocit, že v podstatě už byla položena eh, každá možná otázka, i když v parlamentu člověk nikdy neví. Prosím, eh, nepodceňuj tak eh, jak si schopnosti tohoto výboru klást otázky, říká pan předseda. Tak, pan komisař. Pokud jde o USA, doufám, že v červenci budeme moci zahájit vyjednávání. Já si myslím, že eh, existuje jistá pravděpodobnost, že 14. června v Lucemburku bude schválen mandát pro toto vyjednávání. Nebudu tady podrobně hovořit o té otázce audiovizuálního sektoru, ale když se podíváte na ty tři zásadní linie, které jsem jasně naznačil i parlamentu, tak já si neumím představit, co by se mohlo stát, pokud je o kulturní různodorodost to tady mě nenapadá nic, co, co by se mohlo stát. A každopádně by to muselo být přijato jednomyslně v radě. Upřímně, já se na to dívám tak, že je tady celá řada otázek, o kterých bychom měli hovořit. Jestli se nám podaří dosáhnout rozhodnutí, to se nejsem jist, ale uh, Tento, toto odvětví se velice rychle rozvíjí, především pokud jde o digitální technologie a tak dále, kdy tady obsah se přímo streamuje eh, z Google a těch Appleovských zařízení a jiných přímo ke spotřebitelům. Takže vidíme, že to je jaksi jenom součást širšího širší problematiky. Či skutečně jde o to, aby Evropa nebo jiní jak si drželi krok s tímto vývojem. A je to takový rámec, který nám pomůže se přizpůsobovat v budoucnu. Takže doufám, že alespoň budeme mít možnost o tomto diskutovat se Spojenými státy. Ale uvidíme, jakou podobu bude mít schválený mandát. Také jsem vzal na vědomí sdělení ze strany parlamentu, ačkoliv vy, pane eh, předsedo, ani eh, kolegové, kteří jsou v tomto výboru přítomni, eh, za to nenesou odpovědnost. Myslím si, že by o tom mělo proběhnout širší rozprava na plenárním zasedání. Nejenom rozprava se členy a členky tohoto výboru. Je škoda, že to tak je. Já jsem už mám velké zkušenosti ve spolupráci s parlamentem. A je škoda, že na plenárním zasedání se obvykle vyjadřují ti stejní lidé, kteří se vyjadřují i na jednání ve výboru. Je škoda, že neprobíhá jaksi širší rozprava, že se neúčastní i další eh, kolegové z parlamentu, ale takový je život. Teď k Číně. Já kolegiu komisařů navrhuji mandát návrh mandátu pro vyjednávání a rada musí o tomto mandátu rozhodnout. Návrh mandátu eh, se týká ochraně investic a přístupu na trh. My jsme vždycky velice jasně čínským eh, partnerům říkali, že chceme vést takové jednání, ale že bychom rozhodně do něj měli zahrnout i otázku přístupu na trh. Opakovaně dvakrát závěry ze summitu s Čínou hovoří o tom, že tato vyjednávání by se měla týkat témat, která jsou v zájmu obou jedné nebo druhé strany. Jedné nebo druhé, to znamená, to mohou být i témata, která nutně nejsou v ohnisku zájmu té druhé strany. Já bych chtěl vědět od čínských partnerů, jestli i oni eh, dosáhli nějakého pokroku, pokud jde o vyjednávání jejich mandátu. Oni říkají, že jsou připraveni a že dochází k vývoji, k pokroku a tak dále, ale nevíme, kde přesně se nacházejí, v jakém stádiu. A myslím si, že až uzavřeme ten náš mandát, což si myslím, že nebude nakonec až tak obtížné v radě, tak potřebujeme mít jasnou představu o tom, co Číňané vlastně chtějí. A on není vždycky jednoduché toto zjistit, musím říci. Pokud jde o bilaterální smlouvy o investicích, tak ty nepovolíme. Máme postup pro uzavření investiční dohody s Čínou Bylo to oficiálně navrženo na samitu ze strany Evropské unie. Navrhli to předsedové Van Rompuy a Barroso. Takže v tuto chvíli bychom neměli povolit bilaterální investiční dohody nebo takovéto jednání o těchto dohodách ze strany jednotlivých členských států. Neměli bychom to dělat, nemělo by to žádný smysl. Máme možnost být proti a to také této možnosti využijeme. co to bylo o té Itálii, pamatujete si to? Vy jste se ptali i na něco, co se týkalo Itálie, ne? Ne, ne. Já jsem se hovoř, ptal na ty bilaterální vztahy. Netýkalo se to uh, Číny, ale Kazachstánu, Větnamu a tak dále, protože myslím, že jsme získali informace o asi 20 takových jednáních kom, pan komisář, my jsme takovéto oficiální žádosti zatím nedostali. Pokud jde o Větnam, tak to by také spadalo eh, do vyjednávání o té oficiální investiční dohodě. Takže tady to už je skutečně záležitost Evropské unie jako celku a nikoli jednotlivých členských států. Pokud jde o realokace lidských zdrojů, tak my už máme určité doplňkové zdroje, protože ta, to, to minus jedno procento se nás netýká. Máme tady trošku výhodu ve v porovnání s ostatními generálními ředitelstvími, ale je pravda, že skutečně máme nabitý rozvrh a skutečně jak si bychom potřebovali několik dalších lidí, pracovníků. Já nadále na tom budu pracovat, budu se snažit o to, abychom měli další pracovní místa. Ale tohle to také souvisí s minulým vývojem v našem generálním ředitelství. Nicméně se snažíme udělat, co bude možné. Solární panely. Byla no tady celá řada otázek, která se týkala eh, solárních panelů. A já vím, že ve výboru, mm, která se týkají antidumpingových cel, tak tam 14 nebo 15 členských států hlasovalo proti. To vím. Nicméně oni mají poradní eh, poradní pozici. Nikoli, eh, že by oni sami mohli uvalit taková cla. To je výsada komise. Za druhé, když se podíváte na počet členských států, kteří, které hlasovali pro, proti nebo se zdrželi hlasování, a tady vlastně se dostáváme k té otázce britské, britských kolegů, pana Campbella a Dartmoutha, že to počítání je trošku složitější, než jenom dívat se na to, že je to 15 proti 12. No je tam nějaký poměr těch hlasů. Já neříkám, že to nevíte, ale Myslím, že tady jste skutečně vycházeli ze špatného předpokladu. Protože prostě záleží na velikosti těch členských států. Komise má zásadní roli v takovémto postupu. A já jsem to také velice jasně říct, řekl čínskému místopředsedovi vlády. A také jsem to řekl včera. Celé řadě japonských novinářů. A sice, že oni na mě neudělají dojem tím, že budou vytvářet tlak na jednotlivé členské státy. To mě vůbec nezajímá. pro mě eh, mají úplně Číňané úplně stejnou pozici jako všechny ostatní partnerské státy, ať už je to nejmenší ostrov na světě. Rozhodně ztrácejí čas, měli by se snažit jednat se mnou. Že budou vyvíjet tlak na členské státy, je úplně jedno. My se můžeme poradit s ostatními, ale potom máme právo učinit opatření, přijmout opatření, pokud Eh, máme pocit, že je to třeba. A o, mohu vám ujistit, že i ti, kteří hlasují proti, tak v soukromí potom mají jiné stanovisko, protože členské státy některé se bojí hlasovat tak, jak vědí, jak si myslí, že by měli hlasovat. A víc se k tomu vyjadřovat nebudu. Bernd Lange hovořil o Číně, já už se k tomu dále vyjadřovat nebudu. Mohl bych k tomu ještě možná něco dodat, ale radit. zatím to tady neudělám. Politické, politické názory nebo stanoviska, jak si nejsou nikdy úplně jasná a nekomplikovaná. Pokud jde o Bangladeš, tak já myslím, že tam bychom měli určitě pokračovat, ale obou straně tady, jak eh, v EU, tak v Bangladeši a tak i na straně Spojených států. Já jsem ochoten spolupracovat i společně s USA, ale v takovém případě by měly se určitě zapojit i ty soukromé společnosti. Samozřejmě musíme spolupracovat a budeme spolupracovat s bangladežskou vládou. A mimochodem to není nic jednoduchého. Jedná se o tisíce podniků v, v, v jedné z nejméně rozvinutých zemí. Takže skutečně je to složitější proces, ale je to proces, který chceme namířit určitým směrem. A nejsem rozhodně připraven přistoupit na to, na tu premisu, že s nimi můžeme obchodovat pouze za podmínek, že jejich mzdy budou 30-40 dolarů měsíčně. To v žádném případě. Když hovoříme o rovných podmínkách ve vztahu eh, s mzdami a tak dále, to je čistý protekcionismus. Nikdo to nemyslí vážně. Tady by měl být jasný směr, pokud jde o to, co děláme pro ty chudé. A tady máme sdílenou zodpovědnost, společnou zodpovědnost Tedy odpovědná je jak bangladeská vláda, tak my. A tady se pokusíme dosáhnout pokroku. Potom tady byla otázka, která se, myslím, týkala Bangladéše. Já myslím, že se ptala paní Keller. Jde o všechno kromě zbraní. Když se podíváte na ty podmínky v tomto dokumentu, tak nejsou úplně široce pojaté. A má to své důvody. Protože když někam dáte příliš mnoho podmínek, tak prostě té málo rozvinuté zemi řeknete, že s, vám, že s nimi nebudete spolupracovat, že s vámi oni nemohou spolupracovat. Takže je třeba dosáhnout rovnováhy. Já se tím zabývám. A počet umluv s Mezinárodní organizací práce, který se tam, které se tam zmiňují, není vyčerpávající. Já myslím, že bychom měli vzít v úvahu to, jestli skutečně v praxi s námi budou spolupracovat nebo ne. Měli bychom jít, ale, jim ale dát spravedlivou příležitost prokázat, jestli něco opravdu udělají nebo ne. Nicméně měli bychom určitě uh, přikročit k nějakým krokům pouze na základě zpráv Mezinárodní organizace práce. A ty zprávy z nedávné doby berou v úvahu to, že je situace trošku složitější. My většinou eh, konáme na základě toho, že něco zjistí Mezinárodní organizace práce. A když oni dospějí k závěru, že došlo k nějakému závažnému porušení nějakých podmínek, jenom abych to, abych to upřesnila, já jsem proti dovozovým omezením dovozu, já jsem proti tomu. Takže o tom jsem nehovořila. Já jsem rozhodně hovořila prostě o podmínkách pro ty společnosti, pro ty firmy. Já jsem nemluvila o omezeních dohodu. Ano, říká pan komisař, ale to má dvě stránky. Samozřejmě budeme pracovat i v té oblasti sociální společenské zodpovědnosti firm. Já vím, já věřím v tomu, že skutečně firmy musí převzít tuto zodpovědnost, ale také v budoucnu by to mělo být uh, povinné. Já skutečně jsem pro. Já věřím tomu, že firmy mají zodpovědnost za svůj dodavatelský řetězec, ačkoliv tady samozřejmě není to vždycky jednoduché kontrolovat, máte nějaké subdodavatele a tak dále, ale tady se nejedná o malé a střední podniky. Jsou to velké společnosti, které rozhodně by měly do toho investovat a měly by zajistit, že jejich dodavatelský řetězec eh, funguje správně a že prostě budou to průběžně kontrolovat. Tady rozhodně nemám co skrývat. Vždycky jsem Eh, tady zastával jasné stanovisko. Také pokud jde o těžební průmysl a nerostné zdroje. Doufám, že do konce roku ještě stihneme představit příslušný návrh. Tady skutečně rozhodně věřím v to, že společnosti musí převzít odpovědnost a nikdy nebudu říkat nic jiného. Pokud jde o eh, zboží dvojího užití, tady musíme překonat eh, tu slepou uličku eh, mezi eh, radou a parlamentem, pokud jde o omnibus. A tady prostě musíme nejdříve eh, zefektivnit ten rámec pro dvo, zboží dvojího užití. Chceme zlepšit konkurenceschopnost EU, samozřejmě v rámci legitimních mm, omezení a bezpečnostních ohledu. Doufám, že tady se nám potom podaří pokročit i ohledně omnibusu. Paní Koch Merin hovořila o Kanadě. Vy jste říkala, že už další dobu doufáme, že se nám podaří uzavřít tuto dohodu. Ano, i já už další dobu doufám. A musím říct si, že naposledy když jsem byl v, Ota- v Otavě, tak bylo ještě hodně zima. A to nemyslím tady v jednacím sále, že by vládla mrazivá atmosféra, ale prostě venku. Nebudu tady hovořit o podrobnostech, o kterých se stále ještě jedná, ale dalo by se říci, že to jsou opravdu už jenom podrobnosti. Nicméně oni i detaily a podrobnosti mohou být velice důležité, pokud jde o uzavření nějaké dohody. Stále se hovoří o poměru eh, čerstvého a zmraženého masa. Když ho vyvážejí do Evropy, tak to maso může být mražené nebo čerstvé a je tam velký rozdíl v hodnotě. A o tom se tedy stále ještě jedná. Není to žádná velká politická otázka, ale na to skutečně na tom záleží. Já jsem teď odborníkem na rozdíly mezi čerstvým a zmraženým masem. A já jsem dřív ani nevěděl, že to může mít tak velký vliv, ale je jasné, že to skutečně vliv má na průběh jednání. Potom tam jsou ještě jisté aspekty zadávání veřejných zakázek. A to je všechno. Já myslím, že na všem ostatním už jsme se shodli. Já se sejdu s kanadským ministerem, myslím, zítra nebo pozítří v Paříži, protože tam bude jednání ministrů v rámci OECD a doufám, že se nám podaří dosáhnout nějakého průlomu. Už jsme asi pět centimetrů od cíle ale už nám také dochází benzín. Pokud jde o telekomunikace, tak tam v kolegiu komisařů jsme dospěli k rozhodnutí, že v podstatě jsme připraveni se do toho pustit. Postup, který se týká solárních panelů, ten byl zahájen na základě stížnosti. Není to naše vlastní iniciativa. Mimochodem, stížnost pocházela především eh, od německých společností. Ale to je vedlejší. Ten postup, který se týká telekomunikací, tak to je eh, iniciativa z naší vlastní iniciativy. Už jsme se v podstatě shodli na tom. Shodli jsme se na tom jednomyslně to si myslím, že také má svou váhu. Bylo to jednomyslné rozhodnutí. Bez jakéhokoliv tlaku. O tom vás mohu ujistit. Teď tedy uvidíme, co bude dále. Dáváme čínským eh, kolegům čas na to, aby dospěli k nějakému svému stanovisku a pokud se to nevyřeší, tak budeme muset zahájit ten, eh, ten proces ještě jednou chci říci, že to je naprosto zásadní diskuze s Čínou. Myslím si, že to do, dokonce je to nejvýznamnější jednání, obchodní jednání eh, v současné době. Možná s výjimkou toho jednání s USA, ale to je trošku jiný typ jednání, protože tam nejde o spor. Tam se snažíme spolupracovat, ale tady skutečně jde o zásadní diskuzi s Čínou, protože tam ve skutečnosti jde o to, jestli když Čína nám začne konkurovat a mají na to právo, tak jestli musí respektovat spravedlivé podmínky jako ostatní. Ať už jde o solární články, o telekomunikační sítě a vlastně o všechny, všechna odvětví, eh, která označili v posledních pěti letech jako důležitá. A oni samozřejmě mají právo považovat tato odvětví za klíčová, mají právo nám konkurovat, ale musí dodržovat jistá pravidla a o to jde. Takže to by si členské státy měly rozmyslet, než něco dalšího řeknou. Pane Kembele. Uh, víte, my máme takový zvláštní uh, styl, my bychom uh, vás postrádali, kdybyste nás opustil. Ne, ne, ne, vůbec. Uh, um, opravdu uh, tak zajímavě uh, přibrousíte tu diskusi. A dokážete být takový, abych řekl, uh, rozezlený, takže vzezření. Uh, je to takový zvláštní styl humoru. A mně se to velice zamlouvá. Já jsem neříkal, že Britové nerozumějí Evropě, to já jsem neřekl. A myslím si, že mohu říct si, co si myslím o britské politice, protože jste členové Evropské unie. Není to každopádně názor uh, eh, a tady nehovořím jenom kolegy, ale myslím, že alespoň soukromně většina eh, kolegů by s tím souhlasila. Nicméně o to tady nejde. A jestli to říkám jako komisař nebo jako jednotlivec, no. Hovoříte ve souboru projevu, aspoň doufám. Věříte? Čím byste byli v parlamentu tady bez svobody projevu? Ale odkud to pochází? Je to velice eh, jednoduché. Já jsem večeřel s manželkou v Paříži a hned vedle nás u stolu seděl jeden konzervativní poslanec. No, začali jsme se bavit. On byl takový euroskeptik a já jsem se pokoušel ho přesvědčit a skoro se mi to podařilo. Když jsme přišli, eh, když došlo na zákusek. Myslím si, že, eh, že ohledně Evropské unie panuje spousta nedorozumění, proto jsem se pokoušel vysvětlit jako politik. Já nejsem vysoce postavený úředník, já jsem politik, takže říkám, co si myslím a myslím, že asi nebudete chtít moji omluvu. A jestli bude eh, dohoda volném chodu s Británií, tak o to tady nejde. Jste v Evropské unii. No, a doufám, a no, nemyslím si, že byste to opustili. Takže proč eh, se bavit o něčem hypotetickém, když tady máme tolik eh, reálných otázek, které je třeba eh, řešit. Také eh, jsem se naučil nové slovo frolik. Tady eh, asistentka Elena mi vysvětlila, co to znamená. Je to jeden tanec, nebo říká, jo, že to je nějaký frivolní tanec. Tak. Takže už víme, co je to frolik. potom Lord Dartmouth, tady ta morální autorita. To se mi ještě eh, více eh, líbilo, eh, než to, co říkal pan Campbell. Ta slova, ale opravdu mi to nevzrušuje. Potom paní Keller. Cestovní mapa ano, to sledujeme, proto jsme se na tom dohodli. Každopádně by to mělo být ještě před koncem mandátu. To tež vlastně u Myanmaru. První zpráva by měla být ještě před koncem mandátu, které i já se souhlasím eh, s eh, plnou hodnotou eh, úlohou Evropského parlamentu. Myslím, že bychom byli schopni dobrat se dohody o TDI. Nemám s tím žádný problém. Říkáte, že, byste neměl, že bych neměl vzdát eh, toto vzhledem k Číně nevzdám. Epa, eh, to bago. Já neznám tu zprávu, ale podíváme se na to. V tuto chvíli to nemám v hlavě. A teď k transparentnosti. No víte, já jsem připraven zajít kam až to jde. Myslím si, že ty debaty se Spojenými státy by nám eh, měly umožnit větší transparentnost než u jiných vyjednávání. A pokud s tím Spojené státy budou souhlasit, a já jim to věřím, tak myslím, že bychom mohli zajistit vysokou transparentnost, protože ty argumenty jsou známé a nakonec se budeme muset nějak dohodnout Eh, bude třeba eh, vyrovnat argumenty a zájmy a tak dále. Ale mělo by to být eh, mnohem otevřenější vyjednávání a debaty než s jinými zeměmi, na které si dokážete jistě vzpomenout. Určitě by to bylo obtížnější s nějakou zemí, která není plnohodnotnou demokracií. Takže já nemám žádné problémy s transparentností. Myslím, že už jsem to řekl velice eh, jasně. Samozřejmě i já eh, sám nevyjednávám, mám protějšek. A v tuto chvíli eh, můj um, protikandidát prochází schvalováním, takže to se trošku uh, stěžuje. Ale já s tím nemám osobně problém. Já s tím osobně problém nemám. A je tady také takový eh, rozdíl mezi transparentností a tím, že řeknete, ještě pořád mám tahle ESA v rukávě. Takhle byste asi nevědnávali, že jo? Asi byste si eh, je trošku víc drželi u obličeje. Ale jinak já s transparentností problém nemám. Time's over. Vážení kolegové, už jsme eh, přetekli časově, takže já vám mnohokrát děkuji všem. A je mi eh, líto eh, těch, kteří neměli šanci se na něco zeptat. Dostanou se na vrcholek seznamu příště a děkuji panu komisaři. Yes, definitely. Deep from Chinese. Full support. course.